pořad jednání. Já vám navrhuji, abychom učinili změnu tohoto programu. Náš kolega Alfonsi, který tady je mezi námi, musí odejít v 16 hodin. Takže navrhuji, abychom po oznámení předsedy začali bodem 10. Z důvodu stanovených lhůt nemůžeme zatím analyzovat zprávu ale kolega nám eh, může sdělit hlavní rysy této zprávy, takže pokud s tím budete souhlasit, začneme bodem 10 po sdělení předsedy. Naše kolegyně Monika Olmajerová není v sále, Zahlédl jsem ji před několika minutami, ale já ji tedy navrhuji, abychom odložili její vystoupení na zítřek dopoledne. Jedná se o návrh zprávy číslo 17, to znamená ohledně politiky v oblasti nemovitostí. Budeme diskutovat o návrhu budov pro ESVČ, to je politicky důležité téma také. Rozpočtově je to důležité a generální tajemník pan Oleso nás požádal, nebo lépe řečeno nám sdělil, že je k dispozici rozpočtovému výboru, takže já jsem ho také přizval, aby s námi úzce spolupracoval. Takže by bylo lepší, abychom se zabývali tímto bodem zítra dopoledne. Ale já vám to ještě zpřesním ve chvíli, až tady bude paní Monika Holmajerová s námi. Nemohu takto rozhodnout bez jejího souhlasu. Dále mi bylo oznámeno, že kolega Godmanis, ten tady zatím ještě není, pan Godmanis eh, by rád probral body 13 a 14 dnes odpoledne, což bude možné, pokud tedy odložíme bod paní Holmajerové. Poznámka ze sálu. Já mám velice jednoduchou otázku. Mě tady eh, schází některé, některá témata a doklady nebo dokumenty k některým uh, bodům. Très bien. Écoutez, euh, moi je me, je me... Já vycházím z Kobu News. Možná bych se obrátil na někoho ze sekretariátu, aby šel za panem Altunem a podíval se, jaké dokumenty schází, tak abychom se ujistili, že všichni mají dokumenty. José Luis to koriguje. Není to pan Olspans, je to pan Pierre Dimon, který je generálním tajemníkem SVČ, takže to opravuji. Jméno, které jsem uvedl jménem výkonného ředitele, takže se omlouvám za tento nepříjemný omyl. Žádné další připomínky, takže jsme přijali pořad jednání. A teď oznámení pana předsedy. Koordinátoři se sešli minulý týden, rozhodli jmenovat Francesco Balzány generálním zpravodajem eh, pro oddíl 3 takže myslím, že bychom měli tuto nominaci schválit potleskem v rámci našeho výboru. Francesco, my vám důvěřujeme a přejeme vám mnoho štěstí. Dále koordináři rozhodli nepřítomnosti našeho kolegy, ale ten se omluvil, je to Josef Manuel Fernández, který bude zpravodajem těch ostatních institucí, takže opět pod tleskem schválíme tuto nominaci. A také mu přejeme mnoho štěstí, takže vidíte, že středomorská Evropa bude rozhodovat o rozpočtu na rok 2012. Poté, co zde fungovala takto severní, střední Evropa, která připravovala rozpočet na rok 2011. Další nominace Reimer Böge je spravodajem, permanentním spravodajem pro různá témata fondu Solidarité. Ingrid Gressle byla stvrzena jako spravodajka ohledně finančních pravidel. Sidonia samozřejmě pro opravný rozpočet 2011, číslo 1 rozpočet 2011. Ann Jensen zodpovědná za budoucnost rozpočtu ohledně pomoci rozvojovým zemím, to je stanovisko. A pak tady máme dvě stanoviska k rybolovu. Pan Alfonsi o nich bude za chvíli hovořit. Jednomyslně koordinátoři mě pověřili posláním požádat Reimera Böga, aby opětovně si vzal na starost legislativní balíček v souvislosti s Lizabonskou smlouvou. Po dlouhé argumentaci, po té, co jsem dvakrát poklekl na kolena před ním, Reimer Böge přijal tuto odpovědnost, takže bychom mu měli zatleskat. Ví, že mu naprosto důvěřujeme. My všichni jsme byli zarmouceni způsobem, jakým věci probíhaly v prosinci, byl to konec roku, byli jsme unaveni, takže teď začínáme na nových základech, ale se stejným zpravodajem to je podmínka úspěchu. Ostatně budeme mít také příležitost mu ještě předat slovo, aby pohovořil o tomto důležitém tématu. Pak tady mám ještě další sdělení, které bych vám chtěl předat. Využil jsem příležitosti pozvání, které mi bylo posláno francouzským velvyslancem ve Varšavě, abych se účastnil konference ohledně budoucnosti financí EU a abych se setkal s polskými úřady. To znamená, bude se tam konat konference ohledně evropských financí. Byl tam komisař Lewandowski, Danita Hübner, také poslanec německého parlamentu, zodpovědného pro evropské záležitosti ze sociální demokracie Německa. Na, e, při příležitosti této konference jsem se setkal také s Jaškem Rostovským, který je ministrem financí a který bude předsedat radě ministrů, s kterou budeme vyjednávat rozpočet na rok 2012 ministrině pro regionální rozvoj tam také působila, dále ministr pro evropské záležitosti. To je blízký eh, spolupracovník premiéra a v polském systému má úlohy koordinátora, která je velice důležitá z politického hlediska. Je to důležitější než funkce toho jaksi junior ministra, to znamená ministra pro evropské záležitosti. Je to pan Tojglevič, omlouvám se za špatnou výslovnost. Našel jsem tedy partnery, které, kteří byli velice informováni o naší tematice a řekl jsem paní e, předsedkyně, že již od nynějška se vlastně připravuje tato diskuze ohledně vlastních zdrojů a rozpočtu a samozřejmě také ohledně návrhu na rozpočet roku 2012. Při té příležitosti dnes dopoledne jsem se setkal také s maďarským ministrem a ti mi potvrdili něco, co jsem se tam dozvěděl. Dozvěděl jsem se, že Finanční perspektivy budou řešeny na radě v rámci Rady pro všeobecné záležitosti a ne při příležitosti zasedání eh, ECOFINu. Takže to je něco, co jsme tušili, nicméně to bylo oficiálně potvrzeno. Další body jsou uvedeny v Kobu News, jinak eh, jednání je přenášeno na internetu. Máte několik zápisů z předchozích zasedání v rámci bodu 3, ty byste měli schválit. Pokud do závěru našeho zasedání nevznesete námitky, budeme vycházet z toho, že tyto body byly schváleny. A navrhuji, abychom hned předali slovo panu Alfonsimu v rámci bodu 10 problémy rybolovu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám, že jste souhlasil s tím, že trošku pozměníme pořadí projednávaných bodů, protože já musím mít co nejrychleji na regi, čili hned po tomto bodu vás opustím. E, tento bod, e, o kterém vás chci informovat, je stanovisko, které vypracovává náš výbor k protokolu o spolupráci s Komorským souostrovím. Týká se to výboru pro rybolov. Jde o otázku, která je taková z finančního hlediska celkem skromná, méně než 2 miliony eur za tři roky. A my jsme měli vypracovat stanovisko zhruba podobné také jako s Šalamounovým ostrovům. Tato dohoda o rybolovu existuje už celou řadu let a 31. prosince 2010 končila. Takže protokol, ke kterému máme vypracovat stanovisko, vlastně již platí. Je to tedy stanovisko, které má potvrdit či schválit něco, co už začalo platit chápeme, eh, že všecko to bylo spožděno vstupem v platnost Lisabonské smlouvy, že vznikly nová, nové postupy, nové procedury a to všechno vedlo k tomuto spoždění. Pokud je o samotný obsah, nová procedura znamená, že my vlastně nemáme možnost pozměnit protokol, můžeme buď schválit nebo odmítnout protokol, ale nic v něm nemůžeme měnit. Já tedy navrhuji, abychom to schválili, protože Komorské ostrovy jsou oblasti, která potřebuje podporu a e, spochybnit to, to by opravdu vyžadovalo mít nějaké velmi závažné důvody. E, to, co bylo řečeno o Šalomounových ostrovech, to platí i tady. To znamená, že e, s výborem pro rybolov se projednaly všechny tyto otázky. Patřilo to do takových oblastí, jako je Mauretánie, kde jde o daleko větší obálku prostředků a tam se vlastně projednaly všechny ty aspekty týkající se takovýchto protokolů o spolupráci. Très bien. Ano, děkuji. Eh, paní kolegyně, děkuji, pane předsedo. Já jsem požádala o slovo eh, ne proto, že chci hovořit svým vlastním jménem, ale chci hovořit za kolegyni ze socialistické skupiny, eh, která tady bohužel nemůže být, také zasedá v jiném výboru a ona mě prosila, abych jejím jménem přednesla malé vystoupení. Předala mě písemně své vystoupení a abych se eh, nepouštěla do nějakého zkreslení jejího názoru, tak eh, nejlepší asi bude, když to přečtu. A přečtu to francouzsky, neboť eh, má kolegyně je francouzska. Omlouvám se. Omlouvám se, tady mi někdo říká, že není, eh, není tedy všechno tlumočení, ale no, když budete do francouzštiny hovořit, tak to nebude asi problém. Tak prosím, prosím. Tak já to teď přečtu. Já to přečtu francouzsky, protože paní kolegyně mám to dala francouzsky. Já tam nechci něco přidat nebo změnit nebo vypustit, tak to přečtu. Takže hm, paní kolegyně chce zdůraznit, že tady jde o novou, novou dohodu, eh, která znamená eh, přidat eh, určité prostředky pro pomoc v oblasti ryb ve velkých hloubkách. Chci také zdůraznit, že je nutné posoudit rybolovné dohody a posoudit zprávy předávané z komise do parlamentu o uplatňování těchto dohod. Bohužel tomu tak vždycky není. Doposud komise předkládala pouze schrnutí a ne celé zprávy. Toto jsou velice cenné informace, abychom mohli monitorovat využívání komunitárních prostředků. Je skutečně uvedeno, že rozpočet, který je poskytován na podporu rozvoje, je do jisté míry i problematický na Komorských ostrovech není dostatečná správa, je to nestabilní region a další podobné důvody. Nám ale nejde o to kritizovat tyto problémy, jde spíše o to, abychom do příští dohody zůstali velmi obezřetní a opatrní. Takže to jsem tady přečetla, jakožto, abych tak řekla, mluvčí naší kolegyně. Já vám děkuji. Pan Aglund žádá o slovo. Ano, pane předsedo, dovolte, abych tom pokračoval. Já jsem místo předseda výboru pro rybolov a myslím si, že to, o čem hovoří paní Grelie, a také ten přístup ze strany zpravodaje, který žádá, abychom zde měli diskusy o budoucnosti a o hospodářských aspektech této dohody. To je věc mimořádně dobrá. <clears throat> Navzdory tomu, že v současné době tedy je rozsah velice malý, ale ekonomická zodpovědnost je podle mě stejná a myslím, že tato zodpovědnost skutečně se nemůže odvozovat od faktického objemu nebo množství peněz. Máme zde několik eh, zásadních eh, problémů a to problémů jak morálních, tak ekonomických. Já teď tady nebudu hovořit o nějakých morálních nebo rybolovných aspektech, ale chtěl bych eh, říci, že pokud děláme hospodářské dohody, tak, by se, tak bychom se jich měli držet. A celá řada kritérií, která jsou v těchto dohodách ustanovena, zkrátka nejsou dodržována. To se týká dohody se Šalamonskými ostrovy, Eh, to se týká i této nové dohody. Já jsem eh, byl eh, členem delegace do Mauritánie, což je v podstatě největší dohoda, kterou máme podepsanou. Tam se jedná už o velké množství peněz. A myslím si, že i tady platí to, že kritéria zkrátka nejsou dodržována, takže komise často musí dokonce zadržet ty finanční prostředky, které jsou určeny pro tyto potřeby. Takže já si Eh, myslím, že by bylo dobré, kdybychom měli obecnou diskusi ke všem těmto věcem. Nevím, eh, jak eh, toto předpokládáte v práci našeho výboru, ale já to považuji za věc velice zásadní, velice nutnou a měla by se projevit i do toho rámcového rozpočtu a měla by se také promítnout do diskusy o dalších podobných dohodách. Jsem přesvědčen, že je celá řada dalších politických skupin v tomto parlamentu, které si myslí to tež. Děkuji, děkuji všem kolegům, kteří vystoupili a vyvozuji tento závěr. Jak navrhuje zpravodaj a jak to potvrzuje i pan Aglund, je eh, nutné mít společné eh, zasedání obou výborů, to je rozpočtového i výboru pro rybolov. Tak, jak jsme to udělali již jednou, možná také výbor pro zahraniční záležitosti. A mm, také je eh, spolu s výborem pro zaměstnanost se diskutuje otázku využívání globalizačního fondu. Bylo by tedy dobré mít takové společné zasedání, vyměnit si názory a dohodnout se na společné doktríně, protože konstatujeme, že když je nám předána určitá záležitost, tak prakticky eh, musíme eh, mít stejný názor, jak rozpočtový výbor, tak i příslušný výbor, eh, který, kterému to spadá z hlediska merito věci. Naprosto tedy souhlasím s tímto principem. Zvážíme, jak to v praxi realizovat s předsedkyní výboru pro rybolov. A pokud jde o e, zprávu pana Alfonsiho, ta bude k dispozici za pár dní písemně, nejdříve francouzsky a pak ve všech 20 dalších jazycích EU. A měli bychom být schopni stanovit e, termín na 15. února pro předkládání pozměňovacích návrhů. V poledne, 15. února v poledne Určitý čas vám to nechává a samozřejmě zprávu budete mít pár dní předem. Pane Alfonsi, jste spokojen? Můžete takto pokračovat v práci? Prosím, pana Achtong. Dank u wel, voorzitter. Ik wil toch bezwaar maken tegen de procedurele gang van zaken hieromtrent. Ano, děkuji. Já mám námitku proti tomuto postupu. Výbor pro rybolov žádá o stanovisko rozpočtového výboru a nedává možnost provádět nějaké změny. Prostě můžeme být pro nebo proti, ale nemůžeme předkládat změny. Proto se stavím proti tomuto návrhu. Vážený kolego, prostě takový je postup. Obecně za to. pokaždé, kdy je nějaká mezinárodní dohoda, ta dohoda je předložena ke schválení eh, legislativnímu orgánu. Je to ovšem eh, dohoda en bloc, je to ratifikační postup. Buď souhlasíme s, obsahou, s obsahem a pak hlasujeme ano, nebo nejsme, eh, nesouhlasíme s obsahem a hlasujeme ne. Tak samozřejmě jsme tady trošku v nepříjemné situaci, ale to je pravidlo, které platí ve všech obchodních či jiných mezinárodních dohodách, ať už jde o dohody o rozvojové podpoře nebo u těch, pokud jde o tyto rybolovné dohody nebo o diplomatické dohody a podobně. Děkuji, pane Alfonsi, a navrhuji, abychom nyní přešli k bodu 5 našeho programu a dáme slovo naší, našemu nov, naší nové zpravodajce paní Francesco Balzány, která již minulý týden měla možnost nám předložit eh, první náznaky, první úvahy při eh, přípravě rozpočtu 2012 a nyní nám eh, před celým výborem předloží tyto své názory. Grazie presidente, grazie a tutti i colleghi. Dě, děkuji, pane předsedo. Tanno il, la proce- um, v letošním roce ten rozpočtový postup eh, v podstatě začíná v, v podivnou dobu. Je to současně s zahájením prvního evropského semestru. Tento evropský semestr je něco nového, nového je to v podstatě z roku 2010. V roce 2010 se objevila celá řada nových věcí. E, hovořili jsme o nové diskusi k paktu o růstu a stabilitě, hovořili jsme o různých politikách, které již realizujeme 20 let a já si myslím, že Eh, my hlavně jsme se soustředili na nejrůznější typy dluhu a deficity na běžných účtech. Eh, teď se ukazuje, že skutečně potřebujeme se vrátit k otázce eh, zprávy a řízení, která byla podkopána právě krizí eura v loňském roce. Ekonomická zpráva a řízení je otázka, o které bychom měli hovořit. Měli bychom také hovořit, také je potřeba si uvědomit, že v černu loňského roku jsme k tomu přijali usnesení. Potřebujeme tedy mít nástroj pro toto ekonomické řízení a zprávu, nejen proto, abychom zajistili stabilitu našeho rozpočtu v budoucnosti, ale také, abychom podpořili politiky, které jsme vypracovávali E, a abychom se postarali o to, aby byly tyto politiky realizovatelné. Čili v současné době teď zahajujeme toto nové rozpočtové, e, tyto nové rozpočtové postupy a to je věc, která je mimořádně důležitá. Musíme e, se pokusit nějakým způsobem propojit, nejen politicky, ale také institucionálním způsobem propojit to, co děláme tady ve vztahu k rozpočtu eh, pro rok 2012 musíme také propojit tyto diskuse s tím, co se odehrává na půdě jednotlivých vnitrostátních parlamentů. To všechno bude vyžadovat obrovskou koordinaci, tak abychom byli schopni koordinovaným způsobem přistupovat k těm možným volbám, které před námi budou stát. Bude potřeba také, abychom eh, měli určité záruky, které se postarají o to, že skutečně tyto politiky jsou realizované. Otázka je také, jakým způsobem budeme financovat strategii 2020 Eh, v kontextu krize. Myslím si, že tyto věci jsou velice důležité. Nestačí abychom měli dostatečné zdroje v našich rozpočtech, ale musíme vytvářet i synergie mezi těmi fondy, které máme v různých oblastech našich politik. To je velice pragmatická záležitost, velice praktická věc, která nám umožňuje, abychom byli koherentní při volbách, které jsme učinili dosud a které budeme dále dělat. Eh, pochopitelně eh, národní vlády <clears throat> se řídili politikou střídmosti a e, různých škrtů a to se všechno promítlo také do naší práce. Myslím si, že ekonomická zpráva a řízení je velice důležitá a evropský rozpočet by se mohl stát něčím daleko významnějším než pouhým rozpočtem. Mohl by se to stát jakýmsi centrem, jakýmsi základním kamenem pro novou evropskou ekonomickou zprávu a řízení. Jestliže máme něco takového skutečně dosáhnout, tak se to bude muset promítnout do všech našich celoevropských cílů. To už nejsou pouze cíle jednotlivých členských států, to nejsou cíle rady nebo cíle komise nebo cíle parlamentu. Ne, všichni společně Musíme se na těmito věcmi zamyslet a promítnout je do základních cílů Evropské unie. Vnímat je jako součást Evropské strategie pro rok 2020 a uvědomit si, že to všechno souvisí také s takovými otázkami, jako například vývoj a um, výzkum, otázka vzdělání, um, inovací a tak dále. Já si myslím, že ten nový rozpočet by mohl být nástrojem toho, čemu říkáme ekonomická zpráva a řízení. Myslím si, že nastala doba, kdy bychom měli toto všechno dělat také v kontextu nastartování evropského semestru. Musíme eh, se přitom řídit tím, že tyto priority, o kterých se hovoříme, musí být v souladu s prioritami, které jsou stanoveny pro strategii 2020 a to se musí promítnout do rozpočtu rozpočtu na rok 2012 ehm, finanční eh, program, na kterém v současné době pracuje komise, nám dává určitou představu o tom, co bylo investováno v loňském roce, jakým způsobem budou vypadat další eh, programy, jak se budou realizovat investice v letošním a příštím roce. Jinými slovy, získáváme taky, takový velice praktický obrázek toho, eh, na čem bude pracovat během příštích několika měsíců komise. Co se týče eh, zákona o finančním programování, tady je potřeba si uvědomit, že se jedná o velice podrobnou analýzu, analýzu, která se stane také základem pro můj první pracovní dokument. Myslím si, že takovýto dokument nám potom umožní nastartovat konstruktivní dialog se všemi specializovanými výbory a um, Pokusíme se na ně také působit v tom smyslu, aby se věnovali této otázce stanovení priorit co e, nejdříve a to ne až po létě, jak to obvykle bývá. Jinými slovy je potřeba na těchto věcech začít pracovat hned teď e, v první polovině letošního roku. Kromě toho musíme spolupracovat také e, s vnitrostátními parlamenty, potřebujeme zohlednit jejich názor na tyto věci, musíme jim přesně říci, kam my jdeme Ehm, a je potřeba vytvořit jakousi ehm, tabulku, která by nám umožnila potom tyto priority přesně stanovit a to v kontextu evropského semestru a také v kontextu toho, čemu říkáme strategie 2020. Až potom komise nám předloží návrh rozpočtu na 2012, tak eh, budeme mít k dispozici také dokument, který bude vlastně Eh, náš návrh usnesení k této věci, to znamená k návrhu komise, proto si myslím, že někdy v květnu nebo v červnu bychom měli mít tyto věci již připravené a potom bychom to mohli všechno propojit eh, a eh, to všechno by se mohlo promítnout do jakéhosi politického prohlášení k tomuto návrhu komise. Takovýmto způsobem si myslím, že můžeme nejlépe věci ovlivňovat. Evropský parlament by, eh, by si měl trvat na tom, že eh, úloha Evropského parlamentu je skutečně strategická právě pro ekonomické řízení a zprávu v Evropské unii. To je všechno potřeba mít na paměti také v kontextu toho, co se bude dít v rámci evropského semestru. Eh, ten dokument, o kterém jsem hovořila, by měl být daleko podrobnější než to, co jsme měli v loňském roce. Měl by se do něj promítnout také názor eh, našich politických skupin a měl by tak být vytvořen určitý rámec eh, pro naplnění strategie 2020. Měli bychom zde mít stanoveny všechny priority, to by potřeba tyto priority vnímat jako střednědobé nebo dlouhodobé měli bychom skutečně již opustit to krátkodobé vidění věcí je potřeba se soustředit na věci ve středním a dlouhodobé, ve středně dlouhodobé perspektivě. To všechno potom bude potřeba propojit, takový je můj návrh. A musím říct, že se velice těším na diskuse k této věci, které zde proběhnou. Děkuji. Salvador Garriga požádalo slovo. Děkuji, pane předsedo. Jakožto koordinátor eh, skupiny EPP eh, chci popřát hodně štěstí a úspěšnou práci zpravodajce a nabízím veškerou spolupráci jménem naší skupiny. Od začátku jsme připraveni spolupracovat. K vašemu vystoupení chci říci, že samozřejmě evropský eh, semestr bude znamenat rozdíl oproti předchozím obdobím. Je to poprvé, co národní rozpočty eh, budou přeskoumávány eh, v rámci Evropské komise. A domníváme se, že právě to Eh, ukáže, že mezi národními rozpočty a rozpočtem EU je vlastně jen velmi málo eh, návazností či vazeb. Příliš málo návazností z hlediska eh, zpravodaje výboru SURE. Je to věc, která mě velmi trápí. Myslím si, že to je bezesporu téma k diskusi v rámci EU. Diskutují se otázky, jako je finanční správa, otázky dobré hospodářské správy a řízení. I se diskutuje otázka struktury komunitárního rozpočtu, tak jak to všechno tady také zmínila zpravodajka. V rozpočtovém výboru eh, si chceme stanovit, eh, jaká je naše úloha, jaká je úloha Evropského parlamentu při zkoumání národních rozpočtů. Chceme, aby tady vznikla společná evropská rozpočtová politika. V tomto smyslu nabízíme veškerou spolupráci, protože nás velmi eh, trápí to malé propojení, ta malá vazba mezi národními rozpočty a evropským rozpočtem. Samozřejmě, že je tady otázka politická, institucionální, ale skutečně, když se podíváme na rozpočtovou situaci, konstatujeme, že to je jen přání otcem myšlenky a v realitě to příliš velkou existenci nemá. My se budeme snažit zařadit to mezi priority Evropského parlamentu. Doufám, že zpravodajka a také socialistická skupina eh, budou projevovat stejný úsporný přístup jako zpravodaj v loňském roce, tedy kolegyně Sidonia zpravodajka za loňský rok. Protože se nacházíme v nesmírně obtížné finanční situaci, a to jak v členských státech, tak i v celé EU. A doufáme, že návrh eh, rozpočtu, eh, který nám předloží paní zpravodajka Balzany, bude aplikovat stejnou úspornost, snahu o úspornost a disciplinu že se to také projevuje v členských státech a že to jistě eh, bude velmi úsporný evropský rozpočet a v tom případě bude mít podporu naší skupiny. Přání zpravodajky eh, přizpůsobit strategii eh, Evropa 2020 a to prokázat v rozpočtu 2012, to nám připadá také správné ty nedostatky, které má strategie 2020 v ročním Eh, rozpočtu jakožto ty stěžení iniciativy, eh, kdy to vždy neodpovídá konkrétní politice, tedy to, tímto se zabývat, to nám také připadá velmi správné. Eh, pane předsedo, byli bychom rádi, aby zpravodajka nám vysvětlila, zda chce udělat dokument o rozpočtových orientacích. Chci připomenout, že je to jak technický, tak politický postup při vypracování rozpočtu. Politické skupiny jistě mají eh, zájem nejdříve zkoumat nikoli usnesení, nýbrž orientační dokument, dokument o rozpočtových orientacích, abychom si stanovili eh, priority, abychom viděli, jaké priority má zpravodajka, jaké priority mají politické skupiny a bychom co nejtransparentněji a v co nejvíce konsensuálně postupovali v této věci. Merci beaucoup, monsieur. Děkuji mnohokrát. Pan Anglund má slovo. Uh, first of all... Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl nejprve paní zpravodajce pogratulovat. Já jsem měl za eh, ALDE možnost pracovat jako stínový zpravodaj. Uh, <clears throat> Myslím si, že je skutečně eh, velice dobré, že to propojete s celým tím balíčkem o ekonomické zprávě a řízení. Já sám také jsem se na této práce a to nejen v kontextu toho evropského semestru. Myslím, že se jedná o nový element eh, v evropských politikách. <clears throat> Kromě toho ale bych chtěl také potrhnout, že podobně jako předcházející řečník, ani já nevidím <clears throat> to přímé propojení mezi evropským rozpočtem a národními <clears throat> rozpočty. Myslím si, že toto propojení je v současné době velice slabé a pokud se nám podaří to posílit, tak by to bylo dobré. Co se týče těch priorit, v politickém smyslu pouze opakuji to, co jsme říkali již loni. Snažíme se eh, ty ambice, které se projevují v rozpoč- ve strategii 2020, eh, bychom byli rádi, kdyby se promítly také do našeho rozpočtu. Myslím si, že do určité míry se nám to v loňském roce podařilo. Co se týče finančních prostředků, které jsou eh, k dispozici eh, v 1A, tak tady se nám podařilo dosáhnout určitých škrtů, tak jak to chtěla eh, rada, to se nám podařilo a podařily se nám i další věci <clears throat> Myslím si, že skutečně můžeme hovořit o celé řadě úspěchů za loňský rok, ale také byly věci, které se nám nepodařily. Ehm, myslím si, že jsme nebyli příliš úspěšní v tom eh, našem přístupu k jednáním s radou. Myslím si, že ta situace v současné době je dokonce <clears throat> ještě horší. Tady někdo hovořil o těch nejrůznějších úsporných eh, opatřeních. Britský ministerský předseda a také ministerský předseda Francie a eh, <clears throat> Německa eh, hovoří o celkové velikosti tohoto rozpočtu a to si myslím, že se bude promítat také do diskusí o rozpočtu na rok 2012. <clears throat> Jinými slovy, eh, musíme provést skutečně zásadní eh, analýzu toho, co očekáváme od roku 2012. <clears throat> A jestliže dojdeme k závěru, že budeme mít velice malý nárůst v rozpočtu, tak eh, potom eh, musíme být velice opatrní také při posuzování těchto věcí a také zohlednit eh, otázku přidané hodnoty. Myslím si, že je potřeba se zaměřit na ty společné cíle, které jsme si stanovili v rámci strategie 2020. Je potřeba se podívat, jakým způsobem to bude mít dopad na náš rozpočet. Pokud bychom to dělali v reálných termínech, tak by to znamenalo potřebu zásadních změn v rozpočtu, ale pokud budu trošku cynický, tak si nemyslím, že k takovým změnám může dojít. Přesto ale velice rád se zúčastním současným. analýz této situace. My v ALDE eh, jsme v podstatě eh, připraveni eh, a už jsme začali pracovat na těchto věcech pro rok 2012 a 2013. Co se týče těch interních směrnic, já si myslím, že je důležité si uvědomit, jak jsou velké politické úkoly před náma. Um, možná, že by nebylo úplně moudré se neřídit eh, těmito interními směrnicemi <clears throat> bez ohledu na to, jakým způsobem eh, se bude realizovat nárůst. Myslím si, že by bylo moudré, kdybychom neměli k dispozici tyto vnitřní eh, pokyny. A proto já souhlasím s tím předcházejícím řečníkem, co se týče právě těchto vnitřních pokynů. Kromě toho, bych chtěl říct, že se velice těším na další spolupráci s paní zpravodajkou. Jsem přesvědčen, že naše práce týkající se rozpočtu 2012 bude velice zajímavá. Děkuji, drahý kolego. Nám Fern. Děkuji, já bych chtěl poblahopřát eh, eh, naší zpravodajce. Jsem přesvědčen, že naše zpravodajka udělá velice dobrou práci. Už loni pracovala jako stínová zpravodajka. Myslím si, že to je osoba mimořádně kompetentní a schopná. Jsem přesvědčen, že odvede velice dobrou práci. Myslím si, že záměr eh, takový se určitě má. Francesca to naprosto jasně tady nastínila. A sice, že je potřeba Eh, Sidonie udělala v loňském roce skutečně obrovský kus práce, právě v tom smyslu, že se jí podařilo zaangažovat také specializované výbory. A Francesca se určitě eh, má v úmyslu eh, na to navázat a to v době daleko ještě dřívější, než tomu bylo v loňském roce. To si myslím, že je zásadní pro úspěšnou práci na rozpočtu. Francesčin návrh je velice zajímavý Eh, ona říká, že bychom se měli eh, pokusit eh, omezit počet dokumentů. Teď už máme vlastně všechny ty pokyny, máme usnesení o strategii 2020. To se neliší o to, co jsme říkali v loňském roce. Myslím si, že někdy příliš mnoho času a mnoho práce věnujeme opakování věcí, které se už dávno promítly do našich politických rozhodnutí tady v parlamentu. Proto si myslím, že by bylo skutečně velice užitečné, kdybychom se soustředili více na finanční programování, na to, na ta tvrdá čísla, to si myslím, že je věc zajímavá. Měli bychom se na tyto věci soustředit, měli bychom uh, omezit čas, který věnujeme přípravě nejrůznějších textů, které jsou většinou příliš obecné uh, ve svém charakteru. Na druhé straně, ale pochopitelně musíme uh, být střísní také k příspěvkům, které přicházejí z jiných politických uh, stran. To, co říkal Salvador, uh, a také Carlos, když hovořil o tom dopise pro, eh, o těch čtyř eh, hlav státu, nejsme naivní, bude to stejně obtížné, jako to bylo v loňském roce. Možná, že to bude dokonce obtížnější, ale nemyslím si, že bychom to měli vzdát zkrátka. Máme velice silné argumenty, Eh, týkající se rozpočtu v celé řadě důležitých oblastí. Podívejte se na strategii 2020, podívejte se na strukturální fondy, podívejte se na regionální politiku, na inovace, na eh, výstavbu infrastruktury a tak dále. To jsou věci, které přece nutně potřebujeme, pokud má být Evropa ekonomicky ehm, života schopná. To jsou věci, které nemůžeme dělat pouze prostřednictvím vnitrostátních rozpočtů. To souvisí od, ostatně s tou otázkou zprávy a řízení, tak jak o tom hovoří Francesca. Je to průkopnická práce. Neočekáváme, že budeme mít řešení pro veškeré synergie mezi vnitrostátními rozpočty a evropským rozpočtem, ale je nejvyšší čas, abychom začali na této věci pracovat, protože v této situaci Evropská unie může nám dát k dispozici přidanou hodnotu, a to je věc, kterou potřebujeme pro to, abychom sehnuli z místa a nezůstali pouze u té otázky úsporných opatření. Myslím si, že eh, eh, to, co eh, říká rada, je naprosto ne, nerealistické, protože tam se hovoří pouze o škrtech, nehovoří se vůbec o tom, jakým způsobem se budou financovat ty nejdůležitější politiky. A <clears throat> já si myslím, že my musíme bojovat za svou věc. Já nejsem naivní, já jsem ale přesvědčen, že před námi stojí obrovský úkol, kterého se musíme zhostit. Čili eh, chtěl bych podpořit to, co řekla Francesca. Děkuji, Gerane. Helga Triple má slovo. Děkuji a také já chci poděkovat také Francesce Balzány. Já začnu evropským semestrem. Jedna z myšlenek je, že výbor, že komise velmi podrobně bude monitorovat to, co pošlou členské státy o svých rozpočtech z hlediska zejména účelu snižování zadlužení, takže to je celkově vzato pozitivní přístup. A teď se dostávám k našemu velkému společnému problému. Z mého politického hlediska si myslím, že tady jsou stále ještě dobré důvody, proč mít vyšší evropský rozpočet. Máme nové eh, pravomoci, máme tady velké výzvy a chceme-li opravdu toto všecko realizovat i z hlediska strategie Evropa 2020, potřebovali bychom více peněz. Na druhé straně, když jsem poslouchala Salvadora Garrigu, Eh, problém většiny eh, v tomto výboru i eh, v celém EP, no tak prostě více peněz nebude z důvodu úsporných rozpočtů. Je tady pouze jedna alternativa. Znamená to, že nemůžeme uplatňovat nové priority Evropy 2020, protože si ponecháváme staré priority a e, většina v parlamentu je připravená e, provádět škrty, e, konkrétně i u starých priorit. A dívám se, co Salvador na to řekne. Jestliže je pravda, že většina v radě říká, že tady není žádná možnost získat více peněz, konec konců to bude jako v roce 2011, pak tady je pouze jedna otázka. Kde provedeme škrty? A co uděláme s novými prioritami? Nebudeme je vůbec mít? Žádná jiná alternativa není. Merci Helga. Monsieur Děkuji Helga. Pan Goldmanis. Avant que vous preniez la parole. Předtím, než ještě se ujmete slova, drahý kolego, já jsem oznámil, že jste si přál. Before you come. Uh, uh, než jste přišel, tak já už jsem výboru řekl, že byste chtěl váš bod probrat spíše dnes odpoledne a ne zítra. Dnes odpoledne, ano, to by bylo lepší. Ale bude to až koncem dnešního odpoledne. A teď máte slovo, prosím. Když se podíváme na čísla z roku 2011, jsou tady jen tři pozice, kde platíme více. 4,7 miliard na soudržnost, to znamená 14 a když k tomu přidáme jednu miliardu, eh, což jsme tiše eh, přijali koncem prosince, prostě jsme se toho nedotkli a tady eh, rada schválila návrh um, komise, takže je to 1,1 miliarda, takže to je 17% nárůst. Druhý, druhý bod Rusu, sedmý program, o kterém hodně hovoříme, to je 5,1% nárůst 160 eh, milionů. A a třetí je půl miliardy na naši službu vnější činnosti. Čili já tomu rozumím tak, že jediný způsob, jak by to v roce 2012 mohlo vypadat, je, jak tyto dva první eh, přebytky budou realizovány. Jestliže peníze na soudržnost nebudou absorbovány, hovořím jen o platbách, nehovořím o závazcích, nebudou absorbovány v soudržnosti. A e, v e, bodě číslo 13 k prvnímu lednu vidíme u řady zemí, že tam bude velký problém v rozpočtu 2012, protože mnozí říkají, že plánujeme věci, případně schvalujeme plány komise, které se pak nerealizují. A to je velký problém. Nevím, jak které země to plánují. Má země počítá s nárůstem 35% na soudržnost. Čili to vypadá, eh, že eh, je to 15 pro komisi a když se to eh, když se to rozdělí mezi všechny, tak to prostě nemůže být u jedné země 35%. Čili tady to vidíme v tom bodě 13. Eh, já myslím, že se musíme podívat na tyto věci, musíme klást otázky komise, zeptat se, co dělají, protože když to nebude realizováno v roce 2011, nemůžeme vůbec nic uvažovat pro rok 2012 s nějakým dalším nárůstem peněz. A druhá věc k sedmému programu. To je prostě mimo naši vůli to rozhodují vědci, komu dají a komu nedají, komu svěří, komu nesvěří projekty. To nerozhodují byrokrati nebo my v parlamentu. Eh, vědci jsou velice přísní, ne, eh, nedávají eh, peníze nějakým kvázi ehm, vědcům, kteří nesplní žádné úkoly. Čili musíme tyto, tato dvě rizika velice pozorně sledovat. A já musím zcela souhlasit s tím, že nemůžeme plánovat příliš velký rozpočet na rok 2012. Zdá se, že by bylo lepší, kdybychom více méně zůstali ve stejných rozměrech jako 2011. Říkám to smutně, ale buďme reální hned od začátku, protože když začneme plánovat nové priority s dalšími penězi, tak e, prostě, no, tady máme těch 15%, 5, přes 5 miliard. Eh, je to zlepšení nebo není? No, prosím, eh, ne, nepřicházejme s novými požadavky. Děkuji. Merci. Eh, James Ellis. Děkuji, James Ellis. Thanks. Děkuji, děkuji, pane předsedo. <clears throat> Já stále ještě přemýšlím o tom, uh, jaký byl ten postup před přijetím rozpočtu na rok 2011 a trošičku si nejsem jistý, eh, jestli eh, to, ten postup by se měl dvě čtení, teď máme pouze jedno čtení, jakým způsobem se dělala vlastně ta rozhodnutí týkající se nejrůznějších položek ehm, a také si nepamatuji úplně přesně, jakým způsobem byli zaangažováni jednotliví poslanci v tomto procesu. Co se týče mého výboru, a také si myslím, že by to bylo velice dobré pro další výbory, kdybychom eh, měli eh, ty pracovní dokumenty eh, týkající se těchto postupů při rozpočtu 2011 a 2012 a potom bychom se pokusili nějakým způsobem zlepšit to rozhodování ve srovnání s tím, jak jsme to dělali v loňském roce, kdy se ztratila celá řada položek zkrátka, i když předtím již o nich bylo rozhodnuto. Um, já jsem například byl také členem toho dohodovacího výboru, ale já jsem si vůbec nebyl vědom toho, eh, o čem hovoří někteří ty lidé. Myslím si, že to platí o těch ostatních. To se týká těch procedurálních otázek. Co se týče těch substantivních věcí, těch hmotných záležitostí, tak tam byly i další momenty, které se nakonec se nechaly úplně stranou. Potom některé peníze se vrátily členským státům, o ty peníze jsme přišli. A to je pochopitelně velice eh, problematické. Já si nedovedu představit, že nebudeme mít něco podobného také v tomto roce, teda v příštím roce, v roce 2012. Mě by tedy zajímalo, jak vypadaly ty pracovní dokumenty, které se zabývaly právě těmito věcmi, včetně tedy dopadů, eh, které souvisejí s těmi novými podmínkami stanovenými v Lisabonské smlouvě. A myslím si, že by bylo docela dobré se na tuto věc podívat v kontextu rozpočtu 2012 a to, jak v substantivním, tak v tom procedurálním smyslu. Já se obávám, že se netýká pouze o ten fond soudržnosti, který byl navýšen v roce 2011. V současné době eh, dochází k dalším platbám, máme další požadavky na další eh, platby, které jsme před, eh, přitom některé ty peníze jsme byli, jsme byli museli vrátit těm členským státům a uvidíme, jak to bude vypadat v roce 2012, 2013. Já jsem si myslel možná, že s tím nebudete souhlasit. Um, jestliže jste čistým příjemcem, tak pochopitelně e, e, je třeba si uvědomit, že velice často platíme obrovské e, částky. U nás tedy čisté příspěvky díky Tonymu Blairovi, možná, že také díky Gordonovi Brownovi došlo vlastně k navýšení i těchto příspěvek a já si myslím, že to je potřeba mít na paměti. Mě Ehm, překvapilo to, co říkala Helga. Já si myslím, že jestliže musíme, eh, jestliže tedy odsouhlasíme ty peníze, musíme si říct také, odkud ty peníze vlastně přijdou, jestli přijdou z těch eh, odsouhlasených projektů nebo ne, to je určitě diskuse, která bude zajímavá, na kterou se těším. Děkuji, Jamesy, pan Artong. Pane předsedo, já jsem přesvědčen, že vyjednávání bude velmi zajímavé mezi komisí, radou a parlamentem. Jsem eh, eh, velice eh, spokojen s dopisem pana Camerona. Znáte ostatně stanovisko Nizozemska. Je to jakési východisko pro rozpočet roku 2012. Já bych chtěl požádat zpravodaje, aby se zvláště zaměřil na výdaje z hlediska parlamentu a komise. A také by bylo dobré, aby bedlivě sledoval, co se děje na úrovni rady. Dobře, Sidonia má slovo. Uh, thank you. Of Děkuji, děkuji. Pochopitelně já bych eh, nejprve ráda pogratulovala eh, Francesce Balzány eh, k té její nové funkci a chtěla bych jí také popřát všechno nejlepší, chtěla bych jí také popřát hodně uspokojení a také hodně odvahy. Je to velice problematická oblast a doufám, že se vám podaří skutečně dobrat se jak profesionální, tak osobního pocitu spokojenosti. Teď bych eh, chtěla říci něco o tom, co jsme se poučili v loňském roce a také mám několik návrhů, které souvisejí s rozpočtem na rok 2012. Eh, <clears throat> my se potýkáme těmi novými eh, postupy, ale buďme upřímní. My jsme také se museli vypořádat s těmi novými aktéry, kteří se, kteří se zúčastnili toho dramatu. Já osobně jsem e, nebyla e, připravena na e, to, jakým způsobem se vyvíjely, na, naše jednání. Ehm, já nejsem schopna říci dopředu, co se stane letos na podzim, ale člověk nemusí být vědma, ehm, aby si neuvědomil, že velice pravděpodobně se bude všechno opakovat. Podle mého názoru je potřeba si připomenout některé základní věci v tom smyslu, že jestliže se dělají rozhodnutí v našem eh, výboru, tak pochopitelně to všechno prochází přes naše koordinátory a to se stalo také loni na podzim. Myslím si, že musíme být velice pozorní, velice opatrní eh, a postarat se o to, aby naše koordinátoři skutečně měli možnost se tohoto procesu účastnit. Eh, co se týče těch poučení z loňského roku, bohužel tady je třeba konstatovat, že i když eh, můžeme eh, říci, že belgické předsednictví odvedlo dobrou práci, přesto stále ještě jsme se nedobrali nějaké pracovního dokumentu, pracovní metody, která by se stala jakýmsi nástrojem, který budeme moci používat také v příštích letech. Eh, vlastně eh, ta řešení, která jsme dostali, byla ad hoc. Některá z nich jsou znovu použitelná, ale pochopitelně to bude záležet na spravodajích, na eh, koordinátorech, jestli budou chtít použít tyto věci, nebo jestli budou věci nějakým způsobem realizovat jinak. To také záleží ostatně na tom, jak k tomu přistoupí polské předsednictví. Um, já doufám, že rok 2012 nám poskytne lepší výsledky. Eh, co se týče mm, faktických eh, čísel, ale myslím si, že to snadné nebude, eh, protože ta hospodářská krize zdaleka ještě neskončila. Stále ještě se objevují nové otázky související s Evropou. A kolik těchto problémů se dá řešit právě na základě rozpočtových postupů? Tady já nejsem zdaleka tak optimistická jako eh, zpravodajka. Já nechci ale eh, brát naší zpravodajce její optimismus. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Doufám, že se vám bude vaše práce líbit, alespoň tedy v té první fázi. <clears throat> Co se týče zaangažovanosti těch specializovaných výborů, to je věc, která je naprosto zásadní. Čím více se budou angažovat, tím menší budeme mít pnutí na podzim, ale je potřeba si uvědomit, že oni všichni jdou eh, směrem, kterým sami jít chtějí. Každý z nich propaguje eh, nějakou věc a já si myslím, že zásadní je, aby tyto tito lidé také měli své priority, protože pokud oni nestanoví priority, tak my zkrátka budeme muset tyto priority pro ně stanovit potom ve spěchu, což já si nemyslím, že by byl vůbec ten nejlepší způsob, jak eh, finalizovat eh, konečná čísla. Eh, na závěr bych chtěla říct, že jsem ráda, že to mám za sebou. Je třeba si uvědomit, že i v, při té implementaci rozpočtu 2011 stále jsou ještě problémy, které nejsou řešeny. Lisabonská smlouva a rada a E, e, ta různá rozhodnutí, která se udělala, vlastně vyžadují od Evropské unie, aby dělala více, ale nejsou na to peníze. Takže e, celá ta otázka například Fondu Solidarity, o které budeme ještě ostatně hovořit, už tam se projevují tyto problémy, o kterých hovoříme my nemůžeme předtím zavírat oči. Je to problém, který skutečně jde za hranice našich možností. Já také bych byla ráda eh, být optimistkou, ale není to snadné. Dobře, děkuji Sidonie, která má jakýsi mix feeling ze své zkušenosti z minulého roku, ale byla velkou vítězkou tohoto jednání, protože vše, o co se ona postarala, fungovalo dobře, to zbývající méně dobře. takže její zkušenost je zvláště zajímavá. Já budu mít několik poznámek eh, předtím, než bude hovořit na závěr Francesca. Nejdříve postup, který jsme použili minulý rok, tedy politický postup, řekl bych, byl naprosto mimořádný. Protože jsme se pokusili dosáhnout určitých závazků ze strany rady to znamená Evropské rady, protože to bylo výše než eh, na úrovni ministrů rozpočtu. A to ohledně způsobu, jakým by se mělo pracovat na přípravě těch velkých vyjednávání budoucnosti, to znamená finanční perspektivy Evropa 2020. Takže vlastně to překračovalo mandát rozpočtové rady. A my jsme se pokusili tím pověřit Evropskou radu. Nebudu hovořit o podmínkách, za kterých stroskotala tato akce. Já za to mám velkou část odpovědnosti, protože já jsem nabídl, navrhl tento postup. Takže to stroskotalo a skončilo to. A nyní běží ty řádné postupy přípravy, vyjednávání ohledně víceletého finančního rámce v budoucnosti. A pak je tady určitá inovace, které jsme přece jenom dosáhli, a to je pozitivní výsledek vyjednávání z minulého roku. A sice ohledně vlastních zdrojů. Nám se podařilo dosáhnout toho, že Evropská komise nám předloží návrh nařízení ohledně rozhodnutí v oblasti vlastních zdrojů a to by mělo fungovat od července. Teď jde o to, zda na základě návrhu našeho zpravodaje později v roce eh, bychom mohli navrhnout, aby rozpočet 2012 byl opět eh, součástí tedy globálního balíčku, který by byl zaměřen na jiné téma. Ale v celku jsme se vrátili tedy k řádným normálním postupům. Ten roční rozpočet je zpracován rozpočtovým výborem finanční perspektivy v rámci výboru ŠUR a uvidíme, jak se zorganizujeme poté, co Evropská komise nám předloží návrhy na budoucí víceletý finanční rámec. Jaké je poučení, které bychom mohli vyvodit eh, z prvního roku uplatňování Lisabonské smlouvy? Já jsem pokušení to sknout následovně. Čím dříve začneme pracovat, čím více budeme mít přípravných zasedání, kterých se bude účastnit maximální počet těch zainteresovaných aktérů, tím to bude lepší. Uvnitř parlamentu, a to je to, co dělala Sidonie a to je také záměr Francesky, a hovořilo se o významu tohoto postupu Samozřejmě všechny ostatní výbory se musí účastnit těchto schůzí, pokud se jich bude dotýkat dané téma. A samozřejmě je nutné spolupracovat také s Evropskou komisí a s rozpočtovým výborem rady, jak eh, Víme, obě budoucí, současné budoucí předsednictví je již velice aktivní v této oblasti. To znamená, je nutné zvýšit počet zasedání, i neformálních zasedání. Dále je nutné mít velký počet informací a pokud to zajistíme, tak bude lepší komunikace a budeme se moci vyhnout tomu showdown v podzimu, to znamená, eh, najednou všichni dají karty na, stol, na stůl a zjistíme, že všechny věci jsou zcela nekompatibilní. My jsme to zažili minulý rok, takže bychom se tomu měli tentokrát vyhnout. Tak jako všichni koordinátoři, postup Francesky je inovativní a velice tvůrčí. Jejím přáním je dohlížet na to, aby evropský rozpočet byl zasazen do nejširších možných souvislostí financování agendy 2020 a cílů EU vůbec a její snahou je najít prostředky, aby bylo možné ten náš postup napojit na postup evropského semestru, jak říkal Goran, zřejmě se nám to nepodaří hned první rok, ale již první rok musíme mm, zkoumat, do jaké míry by to mohlo být kompatibilní. Chápu, že Francesca nám tento rok nenavrhuje, abychom na plenárním zasedání přijali ty guidelines Evropského parlamentu. Rada to učiní únoru. Rada přijme v únoru tyto guidelines. Je na zpravodaji, aby řekl, zda tady tato potřeba je a zda se toto navrhne. Když jsem si poslouchal kolegy, tak jsem měl dojem, že bychom potřebovali skutečně jakýsi písemný pracovní dokument, který by zavazoval pouze zpravodaje a zůstal by interním dokumentem rozpočtového výboru, ale abychom měli jakousi strategickou linii pro nás. Někteří z vás eh, to požadovali a i já bych to tak trochu potřebovala, abychom věděli, v jaký okamžik, jak máme postupovat. Potřebujeme prostě určitý směr. A poslední připomínka. Co se týče této strategické linie, Sidonia to připomněla, je důležité velice rychle stanovit priority zpravodaje. Velkým úspěchem Sidonie je, že velice brzy minulý rok stanovila svoje priority. Mládež, inovace, vzdělávání, a v podstatě až do závěrečného jednání na všech zasedáních, na trialogu, na eh, dohodovacím řízení byly tyto priority Sidonie zastoupeny. Takže stejně tak se musí postupovat v případě priorit ze strany Francesky. A čím dříve je budeme vědět, tím lépe. Jaké je pozadí? Pozadí je takové, že situace je minimálně stejně špatná jako minulý rok, tedy situace ekonomická a rozpočtová. A již dneškem počínaje a také později si uvědomíme, že krize z hlediska plateb je velice akutní. A moje doporučení spočívá v tom, abychom byli připraveni. Chtěla bych poděkovat generálnímu řediteli rozpočtu Evropské komise za to, že je s námi, tak ho vítám. A moje doporučení by bylo takové, abychom využili prvního jednání trialogu. Datum ještě není stanoveno, ale více-méně to bude někde uprostřed března. A měli bychom se pokusit zajistit co možná nejpřímější výměnu názorů, eh, samozřejmě v tom stádiu neformální, tak abychom se pokusili pochopit, jaká je skutečná situace na základě těch skutečných čísel, tedy v uvozovkách, tedy čísel, které známe, tak abychom věděli, jaké politické závěry z toho můžeme vyvodit. Já jsem byl vždycky překvapen, jenom abych uvedl příklad, nebudu prodlužovat své vystoupení, ale byl jsem překvapen tím, že rada vždy odmítala diskutovat o platbách, ale diskutovala o závazcích. I z hlediska vztahu vůči veřejnému mínění. To bylo pro mě velké překvapení, protože ministři financí nebo premiéři těch eh, jaksi nej striktnějších zemí nebo zemí, které se snažily vydávat co nejméně, by měli mnohem lepší eh, jaksi vnímání ze strany veřejného mínění, kdyby řekli, že eh, evropský rozpočet se zvýší pouze o 0,8%, ale oni řekli 2,9%. A to na základě svých vlastních kritérií. To nejsou naše kritéria. To znamená, říkali, čím menší bude rozpočet, tím je to lepší. A e, závazky se vlastně zvýšily o 0,1%, takže celkově to byl pokles evropského rozpočtu o 1,5% měli říkat, eh, zajistíme snížení evropského rozpočtu 1,5. Oni v podstatě říkali, my jsme zabránili zvýšení na úrovni 0,9 Nebylo v jejich zájmu. Co je v politice důležité? To jsou závazky a pouze závazky. Platby to je zákonem eh, daná povinnost. To, že tam nejsou mandatorní výdaje ve smlouvě, neznamená, že by tedy to právně vymizelo. Samozřejmě, jakmile jsou závazky, je nutné platit. To je automatický dopad. To nemá politický význam. Má to samozřejmě účetní význam v účtech. Ale okamžik, kdy se přijímá politické rozhodnutí a kdy se skutečně rozhodne, zda rozpočet se zvýší, sníží nebo stabilizuje, ten okamžik, kdy rozhodujeme o tom, zda eh, rozpočet bude eh, jaksi snížen v té nebo v té položce, tak to je ve chvíli, kdy se rozhoduje o závazcích a nikoli, v okamžiku, kdy se rozhoduje, rozhoduje o platbách. To jsou diskuze, které jsme skutečně neměli minulý rok ani předchozí léta a měli bychom tyto výměny názorů mít nyní, protože čím méně budeme mít peněz, tím lépe musíme hospodařit a tím inteligentněji musíme tuto záležitost politicky prezentovat. Takže já si myslím, že by bylo dobré, kdybychom mohli, Francesco, mít k dispozici strategický interní dokument pro rozpočtový výbor. A bylo by dobré, abychom už počínaje prvním trialogem, protože tento rok bude ještě obtížnější než minulý rok, aby počínaje prvním trialogem jsme měli k dispozici všechny informace, abychom mohli mít přímou výměnu názorů a věděli bychom přesně, jak vypadá obtížná situace, v které se nacházíme. Paní zpravodajko, jaký závěr máte z této první výměny názorů? Děkuji. Já jsem pozorně vyslechla všechna vystoupení. Hovoří se stále a stále o úsporách, úspornosti. A můj návrh také půjde tímto směrem. Naší odpovědností je předložit úsporný rozpočet. Rozpočet, který bere v úvahu náležité využití veřejných finančních prostředků. Ale máme eh, ještě další odpovědnost, která je eh, vyšší než odpovědnost Eh, členských států a sice na pomoci růstu, na pomoci rozvoji. Čili na jedné straně úsporný rozpočet, ale současně rozpočet umožňující oživení. K tomu potřebujeme eh, dobrou eh, zprávu hospodářských, ekonomických záležitostí. Národní rozpočty a rozpočet EU jsou velmi odlišné. Je jistě nutné, aby mezi nima byla náležitá vazba, ale potřebujeme také zprávu e, záležitostí na evropské úrovni. Jde o odlišné dokumenty. Tyto rozpočty musí být samozřejmě i přes rozdílnost konzistentní. Eh, na to všechno eh, myslím a to bych také v tomto eh, postupu chtěla takto aplikovat. Tu konzistentnost evropského rozpočtu vůči rozpočtům na národní úrovni a naopak. Je tady otázka priorit, jsou tady cíle, které jsme si již stanovili, které jsou společnými cíly a to je ve strategii 2020. Musíme vytvořit synergie v, z hlediska zdrojů a proto se odkazuji na váš dokument, pane předsedo, udělat si prostě takovou okamžitou fotografii všech těch vazeb mezi evropským rozpočtem a národními rozpočty. Můj strategický záměr je takovýto. Zdůraznit důležité myšlenky, zdůraznit a zhodnotit ty uh, vazby mezi evropským rozpočtem a národními rozpočty a zdůraznit jejich konzistentnost, nutnost co nejlépe využívat omezené finanční prostředky. Lépe je využívat, to znamená využít těch vazeb mezi eh, národními rozpočty a evropským rozpočtem a náležitě je zhodnotit, aby tyto zdroje eh, byly zapsány do položek, které eh, spadají pod strategii 2020, čili evropský aspekt a národní aspekt rozpočtu musí jít ruku v ruce. Dále musíme hovořit o prioritách Evropského parlamentu a o rozpočtových prioritách. I e, kromě e, tohoto náhledu e, v první fázi Těžko můžeme požadovat od národních států, aby projevovali něco, co my sami neprojevujeme. Takže i tady transparentnost je zapotřebí. E, náš rozpočet musí být jakousi stěžejním bodem pro národní rozpočty a být v souladu se strategií 2020. Strategie 2020 musí být transparentnější, srozumitelnější. A tady bychom možná mohli směřovat eh, k větší konzistentnosti, větší srozumitelnosti cílů. Evropský rozpočet musí být nástrojem, ze kterého se inspirují národní rozpočty. Z hlediska společných odkazů. Děkuji. Děkuji, paní zpravodajko. Máme ještě dalšího zpravodaje protože rozpočet Unie eh, není omezen pouze na rozpočet komise a proto máme ještě pana Fernandeze, dalšího zpravodaje. Možná nám také on chce něco říci. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Je vais parler en portugais. Budu hovořit portugalsky. E, começo por e, constatar, e este constatar tem como objetivo que tal não se repita para Myslím si, že je třeba říci, že cílem naší práce je, abychom eh, neopakovali chyby z minulosti. V pondělí jsem eh, dostal jakýsi harmonogram jako zpravodaj, včera jsem se setkal s sběrem výboru a dnes eh, máme tedy tuto schůzi rozpočtového výboru, zítra pak budu eh, muset předložit eh, zprávu, čili ono to souvisí také trošičku s překladem. Ehm, já doufám, že kolegové budou mít eh, čas se mnou spolupracovat na přípravě prvního návrhu této zprávy. Velice rád bych se obrátil na ostinové zpravodaje, aby přicházeli se svými příspěvky do této zprávy. Eh, já bych chtěl všechny eh, jejich návrhy potom eh, zahrnout této zprávy a chtěl bych skutečně vyzvat stínové zpravodaje, aby mi v těchto věcech pomohli. Rozpočet na 2012 bude muset být konsolidační, bude to muset být rozpočet Eh, který bude už vycházet také z Lisabonské smlouvy a to eh, jsou věci velice důležité, protože rozpočet na rok 2013 bude vůbec ten poslední před tím novým eh, víceletým finančním rámcem, takže ten rozpočet na rok 2012 musí být konsolidační ve svém charakteru, musí nám umožnit určitou stabilizaci a ten rozpočet, který bude potom následovat v roce 2013, který normálně eh, odráží a vlastně navazuje na rozpočet z roku předcházejícího, tak eh, eh, tady je třeba si uvědomit, že právě tyto rozpočty jsou ty nejdůležitější. Nesmíme do těch následujících rozpočtů zavádět věci, které jsou v rozporu s Japonskou slovo. Myslím si, že je potřeba zdůraznit význam legislativní excelence, excelentnosti. Eh, možná, že eh, to všechno bude potřeba dosáhnout v situaci, kdy nebudeme mít vždycky k dispozici ty prostředky, které potřebujeme. Musíme být transparentní, zcela jasní, musíme ty věci zcela jednoduchým způsobem ehm, eh, zpracovávat. To bude to zásadní pro naší práci a také pro práci dalších institucí. Myslím si, že bude zajímavé pro každou z těchto institucí Eh, aby jasným způsobem eh, dokazovala, jakým způsobem eh, utrácí své peníze. Je potřeba, abychom měli možnost nějakým způsobem vizualizovat si příjmy a výdaje. Je potřeba vědět, kolik vlastně nás všechny tyto věci stojí. Jinými slovy, potřebujeme mít informace a to ze všech institucí. Já se držím eh, principu zdravého řízení a zdravého využívání finančních prostředků. <clears throat> Myslím si, že bychom ehm, eh, se neměli podávat eh, tomu, že zkrátka peníze máme v určité kapitole, můžeme je proto utratit. Ne, je potřeba se nad těmito věcmi zamyslet, vzít si tušku do ruky Eh, jestliže budeme mít například položku eh, potom eh, položku, která se zabývá například nákupem tužek, tak potom se může stát, že budeme stále jenom opakovat tu stejnou částku a to mu já neříkám zdravé řízení. Musíme být skutečně Eh, musíme vycházet právě z těchto zásad zdravého řízení. A jak jsem již řekl, eh, po roce 2013 budeme mít nový finanční rámec a já si myslím, že je potřeba se na to připravit, naplánovat eh, tento nový rámec, je potřeba mít příslušným způsobem ošetřené programování tohoto dalšího rámce. Existují určité politiky, které pochopitelně eh, budou přecházet do toho nového finančního rámce. Je potřeba si uvědomit, eh, jaký dopad to bude mít na rozpočet každý rok. Je potřeba mít přesně určené priority, je potřeba také předvídat určité věci a to všechno souvisí s novým mandátem. Eh, já bych asi neřekl již více v tomto okamžiku, potřebuji vaše připomínky, rád si vyslechnu vaše názory. Pouze bych chtěl ještě říci, že si myslím, že bychom všichni se měli účastnit diskuse ke každé jednotlivé položce. To je jednak způsob, jak můžeme monitorovat rozpočet, ale kromě toho nám to dává možnost také se zamyslet nad tím, jakým, se, jakým způsobem se vyvíjí rozpočet, jak jednotlivé položky se vyvíjejí. Jinými slovy, musíme si mít možnost dělat pravidelnou inventuru těchto věcí. Eh, to všechno eh, souvisí s celou eh, řadou věcí, jako například EMAS, který se promítá do takových věcí, jako je osvětlení. To souvisí také například s posilováním i governments neboli elektronického vládnutí a dalších věcí. To Eh, jsou věci, které by měly také eh, být pojaty eh, všemi institucemi. Tyto instituce by měly více spolu spolupracovat tak, abychom ve všech těchto oblastech dosáhli snížení našich výdajů. Měli bychom se podívat na to, co se dá centralizovat, to souvisí s různými zakázkami a nákupy. Měli bychom se podívat na to, co už se nám podařilo centralizovat a co bychom ještě v budoucnosti centralizovat mohli. Myslím si, že je velice důležité, abychom prováděli také vyhodnocení těch jednotlivých eh, vývojů. Myslím si, že potřebujeme mít eh, rozvojovou politiku Evropské unie, která bude vždy dlouhodobá ve své perspektivě, dejme tomu eh, leta. A Eh, myslím si, že instituce by měly skutečně spolupracovat, eh, měly by mít také k, tomu, k dispozici víceletou komunikační politiku a naše rozpočtová politika by skutečně měla vycházet eh, z výsledku co se týče nových pracovníků, já si myslím, že noví pracovníci mohou být přijímáni jenom tehdy, kdy budeme si naprosto jistí, že potřebujeme nové lidi, že nemůžeme situaci řešit eh, převodem některých lidí eh, ze stávajících funkcí na funkce nové. Proto si myslím, že je důležité, aby lidské zdroje jsme využívali optimálním způsobem a měli bychom mít také možnost právě převádět lidi z různých funkcí a z různých pozic. Další otázka souvisí s politikou rozšíření. Máme pocit, že v kontextu politiky dalšího rozšiřování potřebujeme koordinovanou, jasnou strategii, eh, na které se bude podílet komise, rada i parlament. Nemá cenu, aby parlament Eh, si myslel, že dosáhne určitého pokroku v tom smyslu, eh, že bude přijímat nové lidi s výhledem na rozšíření o další země a potom se ukáže, eh, že vlastně to rozšíření se posune na další rok. V každém případě je potřeba ale, abychom měli zajištěnou vysokou kvalitu e, všech služeb, které máme k dispozici. To souvisí ostatně i s otázkami e, jazykovými, to se dotýká celé té oblasti multilingualismu a podobně. E, rád bych se obrátil na, své, na svou kolegyně Moniku Holmajer, aby řekla něco o té politice nemovitostí a um, eh, abychom i tady eh, se pokusili vždy promítat do všech těchto oblastí zdravou politiku. Potřebujeme mít takovou politiku, která eh, bude skutečně efektivní, ale přitom nízkonákladová. Existují obrovské investice do Ehm, ehm, nemovitosti, to například ta budova KAT v Luxemburku existuje celá řada dalších projektů, které se v současné době realizují, ale my, my si myslíme, že naším principem by v každém případě mělo být to, že naše instituce vždy jedná v dobré víře, že peníze jsou eh, eh, investovány správným způsobem a to je něco, co bychom měli dodržovat i v budoucnosti. Měli bychom se podívat na to, jaké závazky budeme v budoucnosti eh, plnit, <clears throat> co se týče eh, té eh, politiky v oblasti nemovitostí, co se týče té budovy KAT v Lucemburku. To jsou eh, pochopitelně eh, eh, věci, které bude muset řešit naše skvělá zpravodajka Monika Holmajerová, která se zabývá touto oblastí a já bych byl velice rád, i kdyby k této otázce něco řekla. Ještě jednou bych chtěl opakovat, že bych měl předložit návrh zprávy, která se potom bude muset překládat a překladatelé potřebují mít eh, čas na to, aby ten text přeložil, takže bych vás ještě doma vyzval o spolupr- eh, k spolupráci. Pan Vogn požádal o slovo. Děkujeme zpravodaji. Uh, Děkuji, pane předsedo. Já především chci poděkovat panu Fernandezovi Ehm, blahopřát mu k jmenování zpravodajem, dělá výbornou práci. Pan Fernandez si určitě uvědomuje, že to bude těžký úkol, eh, aby všechno bylo vyvážené mezi parlamentem a dalšími institucemi a abychom všechno náležitě udělali a přitom eh, zabránili navýšení výdajů. První věc, kterou jsem chtěl říci, to je otázka úspor. Eh, otázka tedy výdajů i příjmů. Eh, musíme se podívat eh, i na ty drobné věci, které jsou také důležité, nejen na ty velké projekty, které samozřejmě se objevují na horizontu. Někteří kolegové možná budou zklamaní, když by se některé malé projekty do budoucna takto nechali stranou. Dále otázka časového harmonogramu. Bohužel, zdá se, že jako loni že eh, ty odhady před parlamentem z hlediska našich eh, priorit, to by mělo být eh, rozhodně vzato v úvahu dříve, než se stanoví odhady. Nejdříve musíme stanovit priority, pak teprve odhady. Dále Eh, pokud je o samotné otázky, myslím, že mnoho věcí se převede z loňského roku. Kolegové si asi uvědomí, že loni touto dobou jsme hodně času věnovali eh, tím, že jsme hovořili o 20% eh, z okruhu 5, který jsme překročili. Já si kladu otázku, zda budeme mít letos znovu tuto diskusi, nebo zda už to nebude tak velký problém. Také Eh, loni se hodně diskovalo o zvýšení eh, na eh, asistenty. Bylo navrhováno byly navrhovány, byla navrhována zvýšení, byly tady určité tlaky, které se zde projevovaly. Možná, že to bude také další problém, který budeme zvažovat. A další otázka z loňského roku, to je ta otázka politiky, o které hovořil pan Fernandez Eh, od generálního tajemníka. Loni jsme dostali eh, tu strategii pro oblast nemovitostí. Eh, nevím, zda letos budeme ještě některé věci kolem nemovitostí dále řešit. Další věc, o kterou žádá parlament už dlouho a ještě to nedosáhl, to je jednotný systém řízení, aby různé zdroje byly jednotně řízeny. U, při mnoha příležitostech jsme o tom již hovořili, jsou to určitá věc, kterou bychom i nadále měli eh, požadovat. A eh, také žádáme eh, o informace a zatím jsme je nedostali. Eh, možná nejde jen o informace, ale i o samotné projekty a jejich náklady. Další nová věc, eh, to bude eh, právě vytváření služby vnější činnosti. To je také věc, kde, které se budeme muset věnovat. To bude pro nás velmi důležitá diskuse. A další nové myšlenky se objeví v diskusi. Jistě o tom budeme mluvit s panem Fernandezem a velmi rádi s ním budeme ve všech těchto návrzích spolupracovat. Děkuji. Děkuji, vážený pane kolego. Prosím, eh, prosím, Karan. Já bych chtěl navázat na Jedno z těch věcí, o které hovořil Derek Mon, a to se týká té služby vnější činnosti. My jsme eh, na schůzi koordinátoru o tom hovořili minulý týden. Eh, hovořili jsme o tom, jakým způsobem bychom k tomu měli přistupovat. Je to nová instituce, je to velice specializovaná instituce. Um, a já e, tomu rozumím tak, že výbor pro zahraniční záležitosti e, má v úmyslu e, vypracovat vlastní zprávu o činnosti této služby. Nevím, jak bude vypadat tato zpráva, nevím, jestli Eh, ta zpráva skutečně eh, bude vydána, nebo jestli zatím pouze výbor pro zahraniční záležitosti o těchto věcech hovoří. Eh, někteří si přejí mít zvláštního zpravodaje pro celou tuto otázku služby vnější činnosti, ale já si myslím, že tak, jak je to teď naplánováno, je docela dobré. Mě by zajímalo, jestli zpravodaj uvažoval o tom, jakým způsobem by mohla být integrována tato diskuse o, e, vnější, o službě vnější e, činnosti, ehm, e, protože my tady hovoříme o práci eh, specializovaných výborů, ale já si myslím, že bychom měli také uvažovat o zpravodajích, kteří pracují v jiných výborech a měli bychom se zamyslet nad tím, jakým způsobem eh, s nimi můžeme spolupracovat, jestli tedy to budeme dělat odděleně anebo eh, společně s výborem pro záležitosti INGE. chtějí eh, představitelé zahraniční politiky hovořit o rozpočtu, eh, tak mi vstávají tak trochu eh, vlasy hrůzou, abych to tak řekla. Protože zatím nejsou konkrétně seznámeni s tím, jak to bude fungovat. Je pravda, že ESVČ bude samozřejmě velice drahá záležitost. Samozřejmě, co se týče výboru LIBE, a tady jsou některé speciální záležitosti, které se týkají soudního dvora. Pokud bychom měli tedy začít s touto záležitostí, eh, tak bychom měli aplikovat stejná pravidla na všechny. Já bych tedy chtěla mluvit proti eh, těmto postupům. Samozřejmě každý výbor bude dávat svoje stanovisko eh, a příštím krokem tedy by bylo, aby také AFET víceméně tedy komentoval to, co budeme rozhodovat na úrovni rozpočtu. Není možné, aby tady každý si vybíral ty rozinky a aby nějakým způsobem tedy e, vnucoval svoje zájmy ostatním. Měli bychom dodržovat kompetence a neměli bychom se vzdávat své kompetence výboru pro rozpočet. To je jisté. Ale já minulý rok jsem si všiml, že rozpočtový výbor vlastně um, poslouchal příkazy AFETu, tedy politicky, bez ohledu na postup, který tady probíhal. Některé osoby mezi námi se tomu usmívají. Ať se jednalo o vyjednávání statutu ESVČ, rozpočtový výbor byl mobilizován proto, aby podporoval stanovisko AFETu. Ten konečný výsledek byl dobrý, ale je pravda, že bychom měli jaksi naplňovat pracovní metodu, ale také mm, politické zaměření. My jsme zodpovědní za horizontální vizi a měli bychom mít eh, co nejlepší vztahy se všemi parlamentními výbory. A nejenom dobré vztahy k těm výborům, které jsou historicky jaksi mocnější nebo mají větší vliv z hlediska napojení na rozpočtový výbor. Abych se vrátil k tomu, co říkal Geran. Na zasedání koordinátorů jsme rozhodli, že co se týče SVČ, zpravodaj, který je zodpovědný za ostatní instituce, se má zabývat také prostředky ESVČ. Eh, e ale bude to generální, nebo je to generální zpravodaj, který bude eh, zodpovědný za to, čemu bych řekl provozní částky. A to se neomezuje pouze na položku, která se vztahuje na společnou zahraniční politiku. To jsou všechny položky, které souvisí s vnějšími vztahy, to znamená rozvoj, humanitární pomoc, všechny položky, které začínají iniciativy a tak dále které jsou zaměřeny na chudé země, na méně chudé na a tak dále. Je tady asi kolem šesti takovýchto položek. Protože O co jde při vytvoření ESVČ a vysoké představitelky podle Lisabonské smlouvy? Cílem je zajišťovat koordinaci všech těchto finančních prostředků, všech lidských zdrojů ve prospěch společné zahraniční politiky EU a to je úlohou paní Ashton správné rozdělení těchto částek a správné využívání těchto prostředků musí být rozhodnuto, pak kontrolováno parlamentem, tedy rozpočtovým výborem a AFETem, který je příslušný pro zahraniční záležitosti, ale také výborem pro vnější obchod a další aspekty. Pan zpravodaj chce učinit závěr? Máte slovo. Je vais euh, conclure, conclure. Já učiním závěr. co se týče snižování výdajů, pochopitelně, že <clears throat> budeme se muset obrátit na každou instituci, aby nám předložila zprávu o tom, kde mohou tyto eh, škrty provádět. Já si myslím, že to všechno souvisí opět s tím, s těmi zásadami eh, zdravého řízení. Myslím si, že některé věci, se kterými pracujeme, jsou již zastaralé. Určitě si pamatujete, že eh, v roce 1988 eh, některé věci nám byly vnuceny. A Teď tedy máme ten status eh, evropských poslanců, máme novou Lisabonskou smlouvu, smlouvu, čili já si myslím, že skutečně Eh, pokud bychom aplikovali ty principy zdravého řízení, tak se nám může pomoci eh, snížit těch 20%, které máme určeny pro administrativu. Je potřeba, aby to zdravé řízení se promítalo do práce všech institucí. Myslím si, že výdaje na administrativní, eh, administrativní záležitosti se promítají i do dalších diskusí, ale Myslím si, že eh, je v každém případě potřebné, aby všechny tyto věci byly transparentní. Co se týče kapitoly 5, eh, pardon, okruhu 5, tak eh, tady by všechny tyto věci měly být zváženy. Všechny výdaje bychom měli vzít v úvahu, všechny provozní náklady by měly také být ve stejné části rozpočtu a zcela jasně bychom měli říci, že nesmíme dovolit, aby některé tyto výdaje byly takzvaně skryté E, a také nesmíme e, stále trvat na tom, že, si, že se držíme těch 20%. Evropský parlament a také politické skupiny e, jednají v dobré víře a měli by v každém případě vycházet ze všech těchto zásad, o kterých hovořím. Co se týče práce Bera. Tady je potřeba teď se podívat na dopad těch nových eh, kontraktů. Jestliže ta studie o dopadu nám ukáže, že že můžeme eh, použít eh, ty pracovníky, které máme k dispozici, kteří mohou tedy pracovat na jiných pozicích. To opět by znamenalo určité snížení výdajů. Myslím si, eh, že politické skupiny se zavázaly, že se pokusí tento princip eh, aplikovat. Co se týče té eh, služby vnější činnosti, tam já mám v úmyslu položit některé otázky, zjistit, jaký je skutečný dopad, který se promítá právě do okruhu 5 a pak bych chtěl při dodržení našich eh, kompetencí, to znamená mé kompetence jako zpravodaje, se pokusit nějakým způsobem eh, tyto věci připomínkovat a až eh, se na nás obrátí s otázkou, jaký dopad právě tato služba veřejné činnosti má na okruh 5, tak tam bude potřeba se nad touto otázkou zamyslet. Eh, myslím si, že budeme mít ještě mnoho příležitostí k tomu, abychom si o těchto věcech pohovořili v budoucnu. Děkuji. Salvador chce něco dodat? Ano, pane předsedo, já mám ještě další otázku, kterou bych chtěl položit. Poslanci z ostatních výborů se nás eh, často ptají, eh, co se bude dít v rámci Eh, proplácení mm, částek asistentům. Víte, že to zatím bylo dáno stranou, takže já jsem položil tuto otázku zpravodaji minulého roku a nyní opakuji. Eh, bude prováděna studie proveditelnosti v tomto smyslu, protože samozřejmě poslanci by měli ty závisky znát eh, co nejrychleji. Takže jak to bude probíhat v této oblasti, to je opravdu důležitá otázka, na kterou je nutné najít odpověď. Děkuji, pane zpravodaji. Takže v Kobu News máte podrobný harmonogram projednávání, jednak prognóz, to znamená, eh, potom tam máte návrhy rozpočtu jednotlivých institucí a také parlamentu. A tak, jak to vysvětlil náš zpravodaj, to znamená, že v reálu bychom měli být už nyní připraveni, vzhledem k tomu, že už je to zde vypracováno. Jsme oběťmi interpretace rady a její právní služby z hlediska protokolu 1, který byl přiložen k Lizabonské smlouvě. Podle něho všechny legislativní texty, včetně rozpočtu, musí mít lhůtu 8 týdnů, to znamená pře, mezi předložením návrhu a proskoumání tohoto návrhu na úrovni rady, aby mm, národní orgány k tomu mohly vyjádřit svoje stanovisko. Takže jsme v této situaci a pokusíme se eh, co nejlépe toto provést. Děkuji vám a nyní bychom mohli přejít na bod 6. Budeme hovořit o bodu 6 a 7, které jsou propojeny. Jedná se jednak o prezentaci ze strany Reimera Bögeho, je to uvolnění prostředků z Fondu Solidarity pro několik členských států, které byly oběťmi dramatických záplav v roce 2010. Reimer má slovo. Ano, mnohokrát děkuji, pane předsedo, drazí kolegové. Jedná se zde o rozhodnutí Fondu Solidarity. Je to číslo 26, je to rozpočtové dojednání ohledně čerpání z tohoto fondu Solidarity. Chtěl bych připomenout, že je zde zakotvena možnost využít až jedné miliardy ročně v rámci čerpání tohoto fondu. To se netýká pouze těch jednotlivých členských států, ale týká se to také zemí, v kterých, s kterými vyjednáváme eventuální členství v Evropské unii. Jedná se o celou řadu Eh, částek a žádostí, které byly předloženy komisi. Eh, die bei der Kommission eingegangen sind und žádosti byly předloženy komisi a víceméně se jedná o stejné katastrofy, eh, těžké záplavy. Polsko, to byl květen 2010 tam jsou velké dopady. Polské orgány hovořily o 0,846 polského HDP, takže e, to se musí porovnat s tou, vnější, s tou hranicí 0,6 Jedná se tedy o přírodní katastrofy a tím pádem to zcela naplňuje toto kritérium, které je stanoveno v nařízení. Ta hranice je 0,1 miliard a odhadované škody jsou 2,9 miliard pro Polsko. Druhý případ se týká také květnu, května 2010, je to Slovensko. Tam byly obrovské deště, záplavy, slovenské úřady odhadly škody na 561 milionů. Takže i tato částka ve Slovensku naplňuje hranici 0,6%, která je stanovena. Pak tam máme Maďarsko, opět květen 2010. Odhadované škody 719 milionů eur, což je 0,73 maďarského HDP. Opět je to v rámci stanoveného kritéria 0,6 HDP. Dále je tady žádost České republiky škody 204 milionů eur. Tato částka je sice pod hranicí 0,6 českého HDP. To znamená, tato způsobilost z hlediska přírodní katastrofy není naplněna, ale podmínky, které jsou stanoveny v druhém článku druhého odstavce nařízení, tam se hovoří, že pokud určitá země je postižena stejnou katastrofou jako sousední země, pak je možné jak si eh, kvalifikovat tuto situaci jako naplnění kritérií, které jsou stanoveny. Totež se týká Chorvatska, které je eh, kandidátskou zemí, kde opět podle odhadu také nebylo naplněno kritérium 0,6 ale je to kandidátská země a Chorvatsko má také možnost čerpat prostředky z tohoto fondu Solidarity. Jeden měsíc později pak, eh, to je Rumunsko, 875,7 milionů eur je odhadovaná škola, škoda, to znamená, je to více než 0,6 národního HDP, takže opět toto kritérium je naplněno. Celkem hovoříme o částce 1,5 milionů pro Polsko, 20 milionů pro Slovensko, 22 milionů Maďarsko, 5,1 milionů pro Českou republiku, 3,8 milionů pro Chorvatsko a 24 milionů pro Rumunsko. Takže to, je, to jsou částky, které by měly být vypláceny z tohoto fondu Solidarity po prvním eh, roce, tedy tohoto roku, je to vlastně necelých 20 mobilizace tohoto fondu Solidarity. Také Sidonia eh, je příslušná této věci, takže jistě k tomu uvede další informace. Budeme, očekáváme také stanovisko Regi které nám bude eh, předáno v písemné podobě a Sidonia by měli, měla tyto informace doplnit. Merci, monsieur le rapport. Děkuji, pane zpravodaji. Takže vy jste nám uvedl čísla, která se týkají těch šesti žádostí. Jsou tam čtyři žádosti, které jsou jednoznačně způsobilé v rámci kritéria a pak jsou tam Česká republika a Chorvatsko, které jsou způsobilé, i když částka škod nepřekračuje daný, daný, dané kritérium. Jsou to záplavy a klimatické škody, které jsou stejné jako v případě sousedních zemí, takže duch solidarity jak si vede k tomu, že i na tyto země se bude uplatňovat Fond Solidarity. Co si o tom myslí zpravodaj pro rozpočet 2011. Sidonia. Eh, to, čím zajmuji... Děkuji, pane předsedo. Když se na to díváme z rozpočtového hlediska, tak to eh, má podle mého názoru dva aspekty. Já jakožto zpravodajka pro 2011 to tak vidím. Je to jednak použití fondu Evropské, Evropského fondu Solidarity, to znamená, je to přímá pomoc Evropské unie v těžké situaci následkem přírodní katastrofy v členském nebo eh, kandidátském státě. Ale to, co tady říkáme, to má i další aspekt, který se týkají podzimních jednání. Tehdy eh, Evropský parlament a konkrétně náš výbor eh, sdělil, že se obáváme, že prostředky, které jsou k dispozici na rok 2011, by mohly být nedostatečné. A tady máme první eh, dokument, leden ještě neskončil, eh, první dokument, kdy z rozpočtového hlediska jde o žádost o další finanční prostředky. Navíc oproti tomu, co bylo schváleno na podzim v roce 2010. V praxi to znamená, že tyto potřeby, které podle nařízení týkající se podpory v rámci Fondu Solidarity, když je potřeba použít prostředky z tohoto fondu a Evropská komise nám říká, že tato potřeba skutečně je, a náš kolega BG tady řekl přesně pro každou jednotlivou zemi, Eh, jaké to jsou žádosti, o kterých jedná komise. A my nemáme eh, finanční prostředky pro tuto žádost. Já chci podpořit eh, tuto žádost a souhlasím se svým předchůdcem. Je třeba počítat s dalšími dodatečnými prostředky a je třeba financovat zcela odůvodněné žádosti předložené Evropskou komisí. Je těžké zaujmout osobní stanovisko k této odůvodněné žádosti, protože u Polska je možné předložit různá čísla. Uvedu jeden příklad. Následkem povodní v květnu v Polsku 802 škol Eh, bylo poškozeno a 160 mateřských škol bylo poškozeno. To jsou také čísla. Tady máme velice jasné, hmatatelné škody, ke kterým došlo. A musíme říci, že tyto škody již byly polskými orgány odstraněny. Eh, použilo Polsko některé prostředky, které mělo k dispozici, podobně jako i jiné země. Ale já ten příklad uvádím, eh, protože sama jsem z Polska. Čili jde vlastně jen o náhradu určité části prostředků, které již byly vynaloženy, a to v té oblasti, které nebyly pokryty pojištěním, eh, v oblasti, která se týká veřejné infrastruktury. V tomto konkrétním příkladě eh, jde o hm, regionální Eh, útvary, nejde o škody soukromých osob. Takže podporuji tuto žádost. A ve své prezentaci, kterou předložím na následném eh, zasedání výboru, eh, vám sdělím své názory a vy budete moci předložit pozměňovací návrhy. A teď se také obracím na sekretariát. Já lituji, že ve spisu není dokument číslo 10 od komise, to je ta žádost Evropské komise aspoň v mé polské dokumentaci to není a je to škoda, že tam původní dokument komise není předložen v písemné podobě. Děkuji. Ano, máte zcela pravdu, zejména v tom posledním bodě. Určitě to ověříme a zajistíme, že do budoucna všechny dokumenty budou včas předloženy. Salvador žádá o slovo. Pane předsedo, dozvěděl jsem se, že jednání o použití nástroje solidarity v radě je e, zablokováno. Rada tvrdí, že vyplatit tyto peníze nik, nikoli z Fondu Solidarity, ale z e, jiné kategorie. To nám připadá, že je trošku podivný postup teď v únoru. V únoru nám nepřipadá příliš normální postup u takových 180 milionů eur použít eh, tento způsob. Myslíme si, že to odpovídá právě nástroji solidarity. Rada, jak se zdá, říká, že i v předchozích letech došlo k takovým postupům ještě v únoru, nebo v lednu tedy, že to bylo v případě záplav v Rumunsku. Ale v každém případě hovor tam bylo 11 eh, milionů eur. To ani kvantitativně, ale kvalitativně není srovnatelné žádat o takové to takových 180 milionů eur eh, z, v lednu je rozhodně odlišné, než žádat 11 eh, milionů eur. Já myslím, že možné zablokování ze strany rady tady je třeba sledovat a e, bylo by dobré, e, aby nám Sidonie řekla, jak postupovat e, v tak komplikované situaci. Asi by nebylo dobré, abychom tady znovu vstoupili do rozpočtového období. Eh, komise i eh, rada by se měly dohodnout, zda by mělo být použito peněz z nových prostředků a nebo zda by mělo být použito eh, rozšíření starých prostředků. To nám připadá trošku jako žert. Ano, takže pan kolega nám říká, že to je spíš šprým. Co si o tom myslí tady kolega? Já budu velice stručný. Není to vždy tak, ale tentokrát plně souhlasím se Salvadorem. No, asi to opravdu neplatí celý rok a ke všem tématům, ale je to e, velice důležitá věc a určitě to udělá dojem na radu e, k tomuto tématu. To je prostě e, důkaz toho, co jsem před chvíli říkal. Prostě velice rychle vznikne problém plateb. Vlastně vzniká od prvního zasedání rozpočtového výboru k roku 2012. Co k tomu řeknete, pane generální řediteli? Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že ta situace byla náležitě popsána různými řečníky. Pokud jde o závazky, tak jsme mimo ten strop, čili opravdu by bylo zapotřebí předložit opravný rozpočet, abychom mohli použít tyto prostředky. Pokud jde o závazky, když jsme na začátku roku, z hlediska komise vycházíme z názoru, z hypotézy, že eh, vzhledem k tomu, že ten nárůst 2,91%, tak jsou to prostředky v závazcích, které budou použity, využity. Promiňte, já jsem se přeřekl, říká řečník, kde o platby. Že to bude tedy použito v této fázi, eh, nemůžeme začít v tom či onom okruhu, začít něco měnit a tvrdit, že ty platby nejsou vykonány. Já opakuji to o to více, že jsme e, v situaci velmi restriktivního rozpočtu, protože e, nárůst se omezil e, u plateb na 2,91%. Jak řekli již někteří řečníci, jak jste to řekl vy sám, pane předsedo, budeme mít problém s platbami to je jasné vzhledem k tomu, že programy, které byly spuštěny na začátku tohoto finančního rámce, nyní budou končit. A jsou tady tedy platby, které bude třeba vykonat. Komise proto rozhodla, že předloží také žádost o zvýšení plateb, položek plateb, aby bylo možné platit další závazky, které byly učiněny pro financování eh, těchto 182 milionů. Tolik tedy na vysvětlenou, jak bylo zcela jasně již zde řečeno. Ehm, některé delegace v radě mají odlišný názor. A tento názor je prostě v kontinuitě diskuse, která probíhá o rozpočtu, již probíhala o rozpočtu 2011. A tato otázka bude muset být hlouběji prodiskutována mezi parlamentem a radou, až rada schválí definitivně svou pozici. A komise samozřejmě, jako obvykle, také se bude snažit eh, řešení usnadnit. Velmi pravděpodobně tady budou určité obtíže, které nás čekají v oblasti financování tohoto využití Fondu Solidarity. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane generální řediteli. Takže věci jsou jasné. Je to téma, které bezesporu bude tématem zajímavých diskusí mezi radou a parlamentem již od začátku roku. Bude třeba buď najít eh, položky na platby, nebo eh, prostě se modlit k bohu dešti u těch států, kde existuje nějaký bůh pro déšť a určitě také se modlit k bohu eh, slunce, neboť budeme zřejmě dávat náhrady i zemím, které mají eh, sucho nebo trpí suchem a pak možná ještě i k bohu eh, ohně, aby se tak často neprojevoval na jihu Evropy během léta. A měli bychom se asi modlit i k bohu země, aby se neprojevovalo zemětřesení. No, všechno to zvážíme. A e, potřebujeme k tomu také stanovisko výboru REGI. Máte tady časový harmonogram, čili návrh zprávy, e, nebo oba návrhy zprávy by měly být schváleny 7.2. na příštím zasedání. A e, pak tady máme další termín 16. pro pozměňovací návrhy. Hlasování v radě bude zřejmě do konce roku února, to je třeba ještě upřesnit, ve, vý, ve výboru rozpočtovém 3. března by to mělo být a pak na plenárním zasedání následném. To ještě uvidíme. V každém případě tato záležitost nás přinutí co nejrychleji se zabývat otázkou eh, položek plateb a jednat o tom s radou. Děkuji vám. A nyní Můžeme přejít k bodu 9. Jestliže je tady Inge. Ano, jsi připravena hovořit o bodě 9 výborně. Inge je tady a usmívá se, jako obvykle. Dokonce je možné, že Inge je celkem spokojená, což je velmi vzácné. Tak jsem optimistou. Inge. Ano, to je ta Evropa, kde se zapomínáme usmívat a to je chyba, máš pravdu. Mnohokrát děkuji. Finanční pravidla pro roční rozpočet. Já bych chtěl informovat kolegy. Komise před Vánoci předložila nový návrh 2010 0818. Teď všichni Němci se usmívají, protože 0,18 má v Němčině určitý určitý specifický e, smysl. Vlastně se nejedná o skutečný recast. Eh. My jsme se snažili samozřejmě podpořit eh, naše návrhy a v tom smyslu jsme získali také podporu ze strany ředitelství komise a dokázali jsme tedy prosadit opravy které jsme si přáli. Nicméně museli jsme přečíslovat články. To znamená všechny ty čísla, které si teď pamatujete, tak je musíte se naučit znova. Došlo k přečíslování, bylo to nutné. Například ti, kteří si pamatují 350, je teď číslem 56. Tedy v podstatě asi polovička těch položek se změnila, takže došlo k této revizi. A já bych chtěla srdečně pozvat, kaž, přizvat tedy každého kolegu, aby s námi spolupracoval, protože jsou zde specifická pravidla. V článku 51 to je spolupráce mezi Kokovi a rozpočtovým eh, výborem. Tady z důvodu zjednodušení bych navrhla, že když budeme mít společné hlasování, tak bychom měli mít také předtím společnou schůzku, ale jinak nikoliv, protože musíme postupovat separátně, odděleně. To také bude minimalizovat náklady na zasedání. Nemáme zatím harmonogram, který by byl definitivní, ale měli jsme již rozhovory s generálním ředitelstvím rozpočtu ohledně tohoto návrhu a ředitelství nám již zodpovědělo některé otázky. Máme mnoho dokumentů, máme také pracovní skupinu, tedy z hlediska Kokoby a z hlediska rozpočtového výboru, takže kdokoliv se chce účastnit, bude srdečně vítán. Vypracovali jsme porovnávací verze, tedy verze, která fungovala až do posud, a nová verzi, tak, abychom věděli, k jakým změnám došlo. Tyto dokumenty můžeme tedy dát dispozici. Dostali jsme také dokumenty od komise ohledně otázek, které položila rada. Tyto dokumenty jsou také k dispozici. Já také jsem položila otázky. I tento dokument je k dispozici vždycky s odpověďmi. Je to až 200 stránek. Neříkám to kvůli tomu, abych vás vyděsila, ale chci ozřejmit, že celá ta věc je složitá a bohužel zatím nemáme definitivní harmonogram, ale samozřejmě, že se pokusím co nejrychleji tuto věc vyřešit, protože prakticky každý víkend, každou volnou minutu musím se zabývat eh, touto rozsáhlou záležitostí, takže je v mém zájmu, abych to protlačila. Eh, takže samozřejmě v únoru jsem si myslela, že vám to předám, ale teď to vypadá, že se to dokončí až koncem března. Já se opravdu velice snažím. Jsou tam určité věci, eh, které mm, jsou obtížné. Pracovní skupina ještě v předchozím roce se sešla, pak také ve Štrasburku. zabývali jsme se transferem pak článkem 28 a pak jsme se zabývali také příplatky a managementem. Příští zasedání se bude týkat finančními nástroji a delegovanými akty, pak budeme mít páté zasedání, tam se budeme zabývat zbývajícími kapitolami a na tom dalším zasedání začneme zase od začátku. Takže eh, svým způsobem závidím radě, protože ty opravdu to čtou důkladně od prvního článku až po článek 96. A musím říct, že eh, tady já bohužel nemohu takto postupovat, protože nemám nikoho, kdo by to četl se mnou. Takže jsou tady tematické mm, bloky, které se musí eh, specificky zpracovávat. Takže je tady pracovní dokument, máme návrhy komise, ovšem eh, je pravda, že tady jsou některé pozitivní prvky částečně, které jdou správným směrem. Komise eh, předložila návrhy ze, na základě slyšení se všemi zainteresovanými stranami a tyto návrhy jsou velice široce založené a s nimi víceméně souhlasíme dokonce. konce to překračuje naše záměry, například z hlediska degresivního postupu. Víte, že podle, po, počínaje čtvrtým rokem je možné víceméně upustit o této degresivity. V každém případě tam jsou návrhy, které zde byly předloženy ze strany generálního ředitelství. Co je tady kriticky jaksi vnímáno? Dochází k určitému jaksi zbavení zodpovědnosti komise, například u nepřímého managementu. O tom budu hovořit eh, poněkud šířeji. Komise deleguje na členské státy, to je právě téma nepřímého managementu a sdíleného managementu, Ona v podstatě deleguje tuto záležitost na členské státy a nedefinuje vlastní zodpovědnost. To se týká také účetního dvora. To znamená, komise deleguje na jiné organizace, také eh, na eh, Evropskou banku. To musíme ještě nějakým způsobem eh, prohloubit. Například pokud peníze se ocitnou jaksi na straně Evropské banky, pak opravdu zde dochází k si upouštění odpovědnosti ze strany komise. Jsou tady otázky, které si musíme položit také ohledně cílů, to znamená rizika a výnosnost z hlediska Evropské centrální banky, a to z hlediska konkurence nebo spolupráce. Musíme si položit otázku, zda chceme odstranit chudobu, ale samozřejmě to jsou záležitosti, které nejsou eh, natolik zajímavé z hlediska důvěryhodnosti, úvěru. To jsou věci v každém případě, které si zasluhují hlubší diskuzi. Potom je tady problém rizika, dále je tady delegované, delegované akty, dále eh, míra chybovosti. I to jsou zásadní věci, kde je nutné se rozhodnout. Ještě bych se zmínila o některých věcech, například přenos nebo převádění eh, prostředků. To sice eh, tady komise bude mít větší autonomii z hlediska provádění rozpočtů, také je zde lhůta tří týdnů, která se vztahuje tedy na prahové a stropové hodnoty. V pracovní skupině jsme se rozhodli, že si ponecháme dosavadní postup, ale hranice budou změněny v míře 5%, 30 a 50%. Tedy tyto limitní hodnoty se budou měnit, jinak postup zůstává stejný. Co se týče rizika, návrh eh, říká, že parlament by měl stanovit chybovost. Procento přijatelné chybovosti, takže tím se budeme muset zabývat. Tady je ovšem problém, co uděláme, pokud to procento chybovosti, které stanovíme, bude překročeno. Zatím účetní dvůr si stanovil pod 2%, je to zelené a pak se to stupňuje v rámci eh, rizikovosti to znamená, eh, teď ovšem to vypadá tak, že jenom tady jenom žlutá barva, červená barva a není mezi tím tedy ten mezistupeň. Měli bychom možná se zabývat tím, zda by tady nebyly možné určité alternativní návrhy z hlediska chybovosti. Eh, dále prohlášení věrohodnosti. Tady zůstává systém eh, jaksi po staru. Článek 53 Předtím to byl článek 56, to je přímé, nepřímé, eh, přímý a nepřemý eh, management. Tady se to snížilo z 5 na 2 Já si myslím, že není špatné, pokud přesně máme definici, nicméně je tady otázka, zda můžeme vůči členským státům eh, postupovat stejně jako vůči mezinárodním organizacím. Popravdě řečeno, mě by nevadilo, kdybychom ponechali termín share management, bylo by to terminologicky jasnější. Musíme se také pokusit zajistit, aby tento nový kontrolní systém eh, byl přizpůsoben specifikům členských států. Ten kontrolní systém z hlediska fondů bude přizpůsoben systému u zemědělského fondu, to znamená jedno výplatní místo které bude akreditováno a kde bude externí audit. Dále návrh komise stanovuje, a to je pozitivní, eh, stanovuje, že zde musí být zpráva mm, zajišťována členským státem. Myslím si, že tady máme tři věci. Jednak musí být jednoznačně značně definována odpovědnost Evropské komise. To znamená, Evropská komise musí vstupovat do akreditace těch výplatních míst. Pokud bude ale sama komise akreditovat eh, tato výplatní místa, tak to bude trvat příliš dlouho. Nebyla bych ráda, aby po dvou, třech letech komise řekla, to, co jsme doposud dělali, není v pořádku, zkrátí se výplaty a budeme eh, požadovat zpětné navracení peněz. Mně jde o to, abychom co nejdříve měli stanovisko komise nebo nařízení v tomto smyslu, protože eh, tady je celý ten systém navracení proplacených prostředků a samozřejmě to je záležitost, která nikomu nepomáhá. Takže záměrem celého tohoto počínání je, abychom jednoznačně nebo jednoznačněji strukturovali odpovědnosti. Dále je tady otázka také chyb a i zde je nutné, jak si zajistit transparentnost. Tady jsou určité problémy. Já nemám eh, jaksi eh, v úmyslu zde navrhovat národní prohlášení. Proč? Eh, je pravda, že samozřejmě to může vést určitému konfliktu s radou. Jde o to, a to by mě dokonce zajímalo nějakým způsobem do tohoto konfliktu dostat. My musíme popsat přidanou hodnotu. A popravdu řečeno, nevidím přidanou hodnotu současného kontrolního systému. My potřebujeme prohlášení, které nám umožní zajistit proplácení v rámci všech fondů. To znamená, musí zde být přijato určité prohlášení, nejenom jakýsi kus papíru, musí to být auditované prohlášení a toto prohlášení může být podpořeno národním prohlášením, tomu se nebráním, ale jsem přesvědčena, že existují členské státy, které mají jedno výplatní místo. Pak jsou státy, jako Německo, kde máme 17 těchto výplatních míst. A pokud tady budeme mít 17 prohlášení a z toho uděláme pak jedno národní prohlášení, nebo týká se to také Španělska, tak to bude znamenat, že vlastně z těchto prohlášení budeme vytvářet další, jaksi nadřazené prohlášení, to musí samozřejmě být auditováno a poprávně řečeno, eh, tento proces mi připadá příliš složitý. Musí se tedy doložit nějaká přidaná hodnota tohoto národního prohlášení a tuto přidanou hodnotu zatím nevidím. Já se tomu nebráním v žádném případě. Možná, že někomu se podaříme jaksi eh, ukázat tuto přidanou hodnotu, možná, že to správně nechápu. Bylo by dobré v každém případě se vyhnout protikladům z hlediska jednotlivých rozpočtových nařízení. Eh, zatím to nebylo dostatečně sladěno. Vznikaly zde problémy, protože máme sektoriální rozpočty, máme zde různé protiklady, máme tady obrovské množství nařízení a je velice obtížné tedy toto skloubit z hlediska využívání těchto prostředků. Takže já jsem hovořila o share managementu a o kontrolním systému. Teď bych hovořila o přímém managementu a hlavně Evropské investiční bance. Evropská investiční banka nebo OSN eh, navrhují určitá řešení. Samozřejmě musíme si položit otázku, proč si komise sama eh, proč se sama nerozhodne, že bude spravovat tyto prostředky. Jsem si jistá, že by to dokázala lépe než v rámci kontrolních systémů, které existují. V každém případě tady dáme pozměňovací návrh a řekneme, že by se to nemělo týkat pouze zvláštních humanitárních záležitostí, kde by mělo to být zdůvodněno komisí. A pokud tedy to má eh, komise zdůvodňovat, pak by měla i zpravovat tyto prostředky sama. Co se týče investiční Evropské banky, tam o tom jsem již hovořila. Co se týče nepřímého managementu, tyto otázky musíme přesně sledovat, tak abychom věděli, komu budeme svěřovat v budoucnosti peníze. Tady dochází jaksi k proplétání různých nástrojů. E, tady máme PPP, které do toho také vstupuje, máme tady agentury. A v budoucnosti budeme mít ještě mnohem více organizací, které budeme muset kontrolovat z hlediska využívání evropských prostředků. Takže i s, s nimi samozřejmě musíme být v kontaktu. Ještě bych chtěla hovořit o finančních nástrojích, to jsou dva články v tom rozpočtovém nařízení 120b a 120c podle starého číslování. Tam finanční nástroje e, jsou součástí těchto závazků, ale to generálních závazků, ten generální závazek podle mého názoru jde příliš eh, daleko a byla bych ráda, kdyby tady byly eh, dodatečné záruky ohledně využívání těchto peněz v souvislosti s tímto generálním závazkem, tak abychom bděli nad využíváním tedy peněz finančních daňových poplatníků. Chtěla bych jenom eh, připomenout, že Evropská investiční banka podniká také v daňových rájích. další kapitola. Co se týče eh, různých příplatků, tak tady myslím, že je to v pořádku. Například se eh, zrušily eh, úroky pro předběžné financování. To je reforma, která byla předložena ze strany komise. Nepředložili jsme tento návrh my, já jsem si to speciálně prověřila. Takže tyto úroky z předběžného financování byly zrušeny to myslím, že je dobré například eh, z hlediska výzkumu. Myslím si, že to je dobrá reforma. My se pokusíme ještě vyřešit, doladit některé kritické body z hlediska nevládních organizací. Mm, tam totiž existuje velké papírování a podle mého názoru musíme zajistit rychlejší proplácení příjemcům, rychlejší průběh eh, toho postupu. Ostatně mm, komisařka zodpovědná za výzkum o tom hovořila. Víte, že e, tam ta doba je prakticky 380 dnů, je to tedy velmi dlouhá doba, necelé dva roky a myslím si, že by bylo dobré tyto lhuty e, nějakým způsobem zkrátit. E, pak způsobilé náklady. I to bychom chtěli vyřešit z hlediska daní z obratu. O tom víte, že se nám nepodařilo například prosadit eh, způsobilé náklady z hlediska daně z přidané hodnoty. Já stále se domnívám, že je to velice důležité. A samozřejmě také musíme řešit otázku průměrných nákladů na zaměstnance, zvláště u výzkumných středisek. Víte, že v posledních letech eh, tato otázka se stala aktuální. Pak je tam speciální díl z hlediska výzkumu. A tady bychom chtěli do toho nějakým způsobem zasáhnout. Komise se uvědomila, že nemůže sama toto koncipovat. Já myslím, že bychom se měli snažit toto zjednodušit. A samozřejmě bychom e, neměli se zbavit některých důležitých opatření. E, pravdou je, že v ITRE na to nedohlížejí dostatečně. Víte, že už jsme měli zkušenosti, v minulosti jsme museli zpětně proplatit 14 milionů. V každém případě musíme eh, tento specifický díl eh, správně zpracovat. Delegované akty nebo delegovaná legislativa, to je poslední téma. To je článek 290, to znamená při každém eh, závazku je nutné toto zdokumentovat, zdůvodnit a vysvětlit ve vztahu k tomuto článku. Opět se to týká toho takzvaného generálního závazku. Já si myslím, že hlavní eh, pravidla by měla dodržovat to, co je stanoveno ve smlouvě, to znamená zatím Eh, návrhy, které padly na toto téma, nepovažuji za vhodné. V každém případě veškerá pravidla už jsou eh, velmi, velmi objemná a měli bychom tedy se pustit do výkladu těchto záležitostí ve světle Lizabonské smlouvy. Takže to je vše, co jsem vám chtěla říci a nyní je tedy eh, čas, abyste se k tomu vyjádřili. Děkuji, paní zpravodajko, za velice jasnou prezentaci. Všichni velmi obdivujeme vaši práci. Vy sama v jedné osobě jste vlastně specializovaným výborem. A my vám rádi pomůžeme. Jsem rád, že eh, nový návrh Evropské komise jde tím směrem, který jste si přála. Takže je naděje, že to zvládneme dost rychle. Dvě žádosti o slovo. Nejdříve pan Gajer. Děkuji, pane předsedo. Žádné obavy, kolegové. Já budu stručný k tomu, co řekla kolegyně Gresle ale mám několik připomínek, které bych chtěl vyjádřit. V naší frakci jsme se jak si zasazovali za tři věci. Chtěli jsme zjednodušit a mnoho návrhů, které znám ze strany paní Gresle, jsou návrhy, které můžeme podpořit. Především eh, musíme redukovat složitost. Ta pravidla jsou neskutečně komplikovaná a naprosto s tebou souhlasím, že to částečně souvisí s tím, že máme zde rozpočtové nařízení a pak máme odvětvová eh, ustanovení, která jsou v rozporu nebo mezi sebou jsou v rozporu. Takže tam máme další úroveň složitosti, která se týká členských států. Já znám ze severního Poriní, eh, mnoho případů, kde nedochází k slučitelnosti na úrovni spolkové země a eh, spolku. V podstatě buď se porušuje tedy určité ustanovení spolkové země nebo mm, ustanovení Evropské unie. V podstatě musíme se snažit eh, zabránit tomu, aby tady byla tato neslučitelná ustanovení. A e, když se dívám na evropské projekty ve svém volebním okrsku, e, tak e, částečně zjišťuji, že dochází k tomu, že je možné se obejít i bez evropských peněz. V jiných případech mi říkají, že už nikdy nebudou opakovat tuto zkušenost s evropskými prostředky. Samozřejmě, že ne vždy to beru jako bernou menci, ale je pravda, že velice často se říká, že je to příliš složitá zážitost a že to i lidé již nebudou opakovat. Takže snížení složitosti to podporujeme. A dále v Evropském eh, parlamentu musíme vyřešit také problémy governments. To znamená, jak odstranit rozporuplnost mezi jednotlivými odvětvovými ustanoveními i v rámci jednotlivých výborů, které jsou zodpovědné za ta odvětví. Tuto rozporuplnost musíme nějakým způsobem odstranit z těchto pravidel. Eh, akceptovatelná chybovost. To je dlouhá diskuze a musíme se podívat na to, jak postupovat v tomto případě. Samozřejmě, že eh, ve smlouvě je zakotven určitý postup, ale co to konkrétně znamená tolerované riziko? To souvisí s politickou diskuzi. To, co jsem k tomu četl, mi připadá pouze částečně přesvědčivé. A přečetl jsem si dobře rozpracované dokumenty, kde se hovořilo o kontrole nákladů eh, versus kontrola benefitu. Eh, to musí potom být zakotveno eh, v prohlášení věrehodnosti. Jde o to, jaké procento chyb nebo rizika vůči konečnému obnosu může být akceptováno. Popravdě řečeno se to musí opočítat pro každou politickou oblast a e, jde o to, jakou marži rizika budeme akceptovat. Musíme samozřejmě definovat riziko, ale někdy se definuje vlastně doslova e, akceptovatelná chyba. To může samozřejmě vygenerovat politické problémy ve velké míře. V každém případě tato problematika musí být dále prodiskutována a Mm, auditoři by měli dokázat identifikovat ve všech eh, těch finančních tocích akceptovatelné riziko. Ale samozřejmě to je spíše nástroj managementu než eh, postup, který bychom my měli aplikovat z hlediska zmapování těchto akceptovatelných chyb. V každém případě by nebylo dobré, kdyby to přineslo nějaké politické eh, škody. Teď národní prohlášení. Já jsem proto, aby se národní prohlášení ponechalo. A také budu za to bojovat dál. A budu rád, pokud eh, budu tady bojovat i proti eh, radě v tomto smyslu. Co se týče námitek eh, Gres, kolegyně Gresle, které se týkaly naší země, v tom smyslu, že říkala, že bude systém ještě složitější než v případě tedy jednotných států, každém případě eh, musíme toto zamítnout. My musíme zajistit, aby členské státy 80 těchto evropských prostředků měli pod kontrolou. Po každé, každý rok diskutujeme o tom, kolik chyb vzniklo v jednotlivých členských státech. Vypracováváme na toto téma jednotlivé eh, zprávy. Eh, já bych chtěl, aby mm, členské státy nebyly zbaveny této odpovědnosti, aby zodpovědně využívali tyto prostředky. Eh, byl bych rád, kdyby se nám podařilo eh, zajistit něco, co třeba nebude připadat v úvahu v rámci tohoto eh, rozpočtu, ale já jsem ještě mladý a možná, že se dožiju situace, kdy eh, se budou dokumenty certifikovat také ze strany národních úřadů a národní ministr nám bude moci zajistit eh, spolehlivost těch jednotlivých postupů. Takže v každém případě cíl, který máme v tomto smyslu, ten toho bych se nechtěl vzdát. Eh, děkuji a posledním řečníkem je pan Moldár. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat Ingeborg eh, Dresser za eh, tu <clears throat> práci, které eh, se, ve které se velice angažovala. Kromě toho, já bych chtěl říct si něco o těchto prohlášeních ehm, jednotlivých členských států. Myslím si, že i nadále bychom si na nich měli trvat. Za prvé proto, že Evropský účetní dvůr a také celá řada vnitrostátních soudů se domnívá, že toto je dobrá metoda a za druhé, protože eh, v tom meziinstitucionálním, eh, eh, v té dohodě se jsme souhlasili s radou, že bychom je měli mít. Myslím si, že většina těch věcí, na kterých jsme se shodli v rámci této dohody, bohužel, že většina těchto věcí nebyla dodržena a myslím si, že bychom neměli dopustit, aby to radě prošlo. A ta třetí Eh, věc, eh, která souvisí s těmi federálními státy, ať už je to Belgie, Španělsko, Rakousko nebo jiné. Ano, ale opět to mezi, meziinstitucionální v té dohodě se říká, že by se to mělo dělat na příslušné politické úrovni. To znamená, že nemáme nic proti prohlášení od eh, ministerstva financí, pokud takové existuje, ať už je to v Katalánsku, v Bavorsku nebo kdekoliv jinde. Za podmínky, že někdo skutečně zodpovědně prohlásí, že peníze byly využity tak, jak měly být. Musí to být zodpovědná osoba, která eh, vydá toto prohlášení. Pokud se ukáže, že eh, ale eh, ty údaje v tom prohlášení jsou dobré, tak to pochopitelně potom by se mělo projevit tím, že to bude zveřejněno a ti lidé za to budou penalizováni. Děkuji. Děkuji a navrhuji, abychom asi eh, už ukončili tuto diskusi. Jenom stručná poznámka, opravdu stručná, prosím, protože už chci, abychom se dostali k bodu panu Godmanis, kde se máme. Budu velmi stručná. Jenci, my potřebujeme jaksi eh, evropské rozpočtové právo pravém slova smyslu. Proč eh, vlastně prováděcí ustanovení Eh, jsou taková, že si můžeme dělat, co chceme. V podstatě nikde eh, není zajištěna ještě evropská integrace v otázkách rozpočtu. To vysvětluje. A teď reakce na Jana. Situace z hlediska národního prohlášení. Já jsem vám řekla, co je důležité. Výplatní místa. My máme situaci takovou, že výplatní místa již vydávají toto prohlášení a říkají nám, vše je úžasné, není zde žádný problém. Ale podle účetního dvora jedna třetina výplatních míst má problémy. Eh, samozřejmě, že toto se musí změnit. A z tohoto důvodu já nejsem proti tomu, ale pokud by se nám podařilo, aby se Mm, jak si prohlášili v tomto prohlášení také složitosti a potíže, které existují, bylo by to výborné. Co se týče účetního dvora, tak eh, tady je nutné si uvědomit, že každý samozřejmě má vlastní princip. A mým cílem je, aby účetní dvory spolupracovaly, aby auditovali tato čísla a aby z toho mohl Evropský účetní dvůr vycházet. To je tedy model, o který mi jde. Zatím to vypadá tak, že Evropský účetní dvůr nebere v potaz to, co je eh, jaksi posuzováno ze strany národních účetních dvorů. Děkuji. Myslím, že jsme dobře postoupili vpřed při projednávání jak obsahu tohoto posledního návrhu, tak i eh, vyjádření doporučení. Děkuji zpravodajce a navrhuji, abychom dnešní odpolední zasedání zakončili tím, že dáme slovo panu Godmanisovi. Navrhuji, pane zpravodaji, abyste nám prezentoval oba, obě vaše zprávy, to znamená 13 a 14 a také pozněvací návrhy můžete prezentovat, abychom měli výměnu názorů a pak, abychom hned mohli hlasovat. Navrhuji, abychom hned hlasovali o těchto dvou důležitých um, návrzích, eh, protože pan Godmanis tady zítra nemůže být. Prosím. Děkuji, děkuji. Já vás nechci uh, nudit, protože uh, Eh, všechno je to napsáno v dosie 1.3. Musím ale eh, říci, eh, že za těmito tabulkami se skrývají některé věci. Já nevím, jak je to v jiných státech, ale pokusil jsem se analyzovat situaci ve své zemi. A ten problém, proč plnění není příliš dobré v některých zemích, ten problém je ten, že existují některé programy, například v regionálním fondu, Eh, tam jsou dva podprogramy. Eh, jeden se týká inovací a podnikání, eh, což se v podstatě plní dvakrát lépe než ten druhý podprogram. Ten druhý podprogram je infrastruktura, která spojuje také inovace a podnikání. To samé platí i u sociálního fondu, protože tady ty podprogramy E, tady jsou lidské zdroje a zaměstnanost. A potom je tam druhý podprogram, což je opět infrastruktura propojená na otázku zaměstnanosti a lidských zdrojů. E, v Lotyšsku e, je to dvakrát horší. Splnění těchto druhých podprogramů je dvakrát horší. A myslím si, že to platí o všech zemích. Problém je eh, v tom, že tady je eh, spolufinancování s bankami, protože banky v současné době nejsou příliš ochotné tyto věci společně financovat eh, těm konečným uživatelům, protože infrastruktury většinou jsou dlouhodobé projekty a také jsou eh, drahé, takže ty měkké projekty v podstatě se realizují velice dobře. Jedná se například programu rekvalifikace, eh, můžete rekvalifikovat eh, první skupinu, druhou skupinu, třetí skupinu, ale jestliže chcete něco postavit, něco, co přinese nové pracovní příležitosti, něco, co zlepší služby a tak dále, to je něco jiného. To je první moje poznámka. Moje druhá poznámka Eh, tady bych chtěl vaši pozornost eh, přilákat k otázce toho, co je, jaký, náš, jaký je náš cíl. Náš cíl je plus 17 pro regionální fond, eh, pro kratší absorpci a také pro sociální fond a 11 pro fond soudržnosti. Pokud v tomto dosie odečteme to, ten poslední sloupec, tak potom eh, vám vyjde, co jsme splnili loni v regionálním fondu, to se jednalo o 10%, takže letos musíme zlepšit eh, dalších 7%, to je velice důležité, Potřebuje být dvakrát lepší. Jestliže se podíváte na fond eh, soudržnosti, tady se jedná o 8%, čili musíme zlepšit o 3% absorpci. A jestli se podíváte na sociální fond, tam je to pouze 9, 9% plnění a tam musíme se zlepšit o 8%, což je téměř dvojnásobek. A to je věc mimořádně závažná. Já jsem náhradník ve výboru REGI a vždycky se snažím těm lidem v REGI dát tyto e, e, dokumenty. Ale zajímavé je, že oni tomu nevěnují žádnou velkou pozornost. Ani předseda tomu moc pozornosti nevěnuje. Oni se vždycky na ta čísla podívají Eh, a nic neříkají. Potom jsem se setkal s panem Hánem, ukázal jsem mu ta čísla a on mi alespoň dal k dispozici údaje eh, k jednotlivým datům, konec ledna a tak dále. Tak dále. Jednou jsem si to přepočítal, možná, že to není úplně eh, ode mě hezké, ale každopádně ty výsledky byly víceméně podobné. Když se podíváte na to podrobně, tak komise má takovou politiku, nebudeme na nikoho ukazovat prstem, nebudeme nikomu to dávat za vinu. Eh, nakonec to ale znamená, eh, podívejte se na to matematicky, přepočtěte si to a eh, okamžitě vidíte, že jsou některé země, které skutečně se chovají velice špatně. Podívejte se na to, někdy je to plus 1%, 1,4%, což je daleko nižší než v loňském roce. Oni zkrátka nikdy nemohou splnit letošní plán pokud neudělají něco naprosto mimořádného. A z tohoto důvodu eh, se mi zdá, že eh, eh, moje pokusy přilákat členy výboru REGI k této otázce skutečně zatím se nesetkaly s žádnou reakcí. Myslím si, že eh, naše předsednictvo by se mělo setkat se zástupci předsednictva výboru Regi a měli by se podívat na tato čísla, podívat se na jednotlivé státy a potom eh, pod vedením pana Suriana, eh, který se zabývá právě otázkou implementace těchto věcí. Já si zkrátka myslím, že bychom se měli na tato čísla dívat častěji než jednou za rok protože například výbor eh, Regi v současné době mají návrh nové regionální politiky, eh, to souvisí například s novou eh, dohodou o investicích. Jednotlivé země to podpisují, podpisuje to komise. Zde máme i finanční prohlášení, ale je potřeba, aby tyto země nám dali k dispozici přesnou analýzu toho, jakým způsobem ty finanční prostředky byly prostředky. Jestliže se podíváte na poslední sloupec, Ehm, eh, té zprávy, tak tam z toho vyplývá, že velice eh, eh, často zkrátka se snaží nějakým způsobem tlačit na komisi, jednoho dne splní finanční plán, ale to vůbec nevypovídá nic o kvalitě toho plnění. Jestliže se podíváte na to, to neúspěšné šetření finan, časopisu novin Financial Times, Eh, tak to o tom také svědčí. Myslím si, že skutečně bychom tomu měli věnovat pozornost. Eh, já si myslím, že stanoviska k otázce synergie například jsou důležité, ale myslím si, že celá ta záležitost je daleko důležitější, jestliže se podíváte například na eh, program rozvoje venkova, tak tam je to jasné, že něco se zkrátka plní, něco se neplní, pak se to všechno přesouvá z jednoho měsíce na druhý a nakonec není úplně jasné, jak vlastně eh, si stojí ty jednotlivé programy. Jeden je regionální, jeden je rozvoj venkova. Například v mé zemi, jestliže se podíváte na regionální fond, tak ten se Eh, realizuje k prvnímu lednu. Většinou se jedná o plnění 22%. Já nevím, eh, jak vypadá ten eh, fond rozvoje venkova. U nás je to trošku lepší, je to asi na úrovni 30%, ale jestliže se podíváme na to, co se pod tím skrývá, je tam celá řada výborných programů. Například eh, to souvisí s různými zahraničními programy, konzultacemi, otázka penzí a tak dále. Když se podíváte eh, hlouběji eh, na otázky přidané hodnoty, tak pak jsme na úrovni 3 až 5 Čili jestliže se podíváme na ta čísla podrobněji, tak je jasné, že z toho vyplývají určité věci. Já jsem nebyl na zasedání toho výboru SUR, ale Vím, že tam se hovořilo na tom zasedání o zemědělství, tam hovořili o tom, že možná dostanou v budoucnosti stejný, stejné množství peníze a možná ještě více. Jinými slovy, oni e, dostanou spoustu peněz a pak to bude 6 až 7 krát více. Například Řecko dostává 6 až 7 krát více než my. Eh, já se omlouvám, že jsem tak emocionální, ale byl bych opravdu velice rád, kdyby eh, naši, naše předsednictvo věnovalo této otázce větší pozornosti. Skutečně eh, výbor Regi s tím nedělá nic, já jim vždycky dávám k dispozici všechna ta čísla. My eh, se postaráme o to, že peníze dostanou a podíváme se na to, jakým způsobem to plní, ale pak je potřeba se podívat trošičku pod ta čísla, podívat se na to, jak to vypadá v jednotlivých zemích. podívejte se zkrátka na ta čísla a uvidíte, jak to v jednotlivých zemích vypadá. Já se omlouvám za tu emocionalitu, ale myslím si, že bychom měli podpořit toto stanovisko hlasování. Já proti těm návrhům nic nemám, nemám nic proti pozměňovacím návrhům. Myslím si, že bychom se s nimi měli stotožnit. Děkuji. Děkuji, vážený pane kolego, to je vynikající práce. A nejen, že navrhnu předsedkyni Eh, výboru REGI, abychom se setkali a abychom zjistili, jaké jsou politické eh, důsledky, které je možné z toho vyvodit. My tady dáváme oficiální stanovisko, ale potřebujeme mít i přímý kontakt. Já se plně stotožňuji s vaším názorem. A také náš eh, zpravodaj, jde eh, naše spravodajka, která teď není v sále, ale my jí to řekneme, paní Balzany, aby tedy naše spravodajka v roce 2012 v návrhu vzala také v úvahu tuto věc a také eh, zpravodaj i předsedkyně Sůre také toto náležitě zohlednili. Jsou tady peníze k dispozici a je třeba je lépe používat uvolnit prostředky na politiky, kde uvidíme, že v celé řadě zemí nejsou tato politiky vůbec eh, prováděny. To prostě je plítvání, plítvání politické i ekonomické. Stejně tak jako vy. I já jsem byl překvapen ve své vlastní zemi, když jsem srovnával mm, výkon eh, regionální politiky ve prospěch venkova a druhý pilíř Um, a druhým pilířem společné zemědělské politiky. A to až do nedávna, ještě před několika měsíci, se tomu věnovali různí ministři a různé orgány a různými postupy to zpracovávali. Eh, tedy eh, tady byla eh, nejenom zmatenost, ale přímo i protichudnost projektů, které směřovaly do stejných oblastí. Prosím, snažme se zlepšit věci a svěřme tyto věci pod pravomoc jednoho ministra. Uvidíme, zda to bude lépe fungovat. A já navrhuji, výjimečně navrhuji, abychom hlasovali o těchto dvou zprávách tedy zpráva o provádění politiky soudržnosti a dále zpráva o součinnosti a zvýšení efektivnosti mezi Evropským fondem pro regionální rozvoj a dalšími strukturálními fondy. První zpráva. Máme tady dva pozměňovací návrhy ne, pardon, jeden, jeden pozměňovací návrh a dále dva ústní návrhy. Tak tedy já, chcete, chcete prezentovat, pane zpravodaji, tyto ústní pozměňovací návrhy? A, no, tak já eh, myslím, že jde o aktualizaci těch čísel, že? V těch eh, ústních pozměňovacích návrzích. Dobře. Tedy nikdo e, nežádá o slovo, já tedy předkládám k hlasování. Mohu to předložit všechny tři návrhy e, en bloc, jeden písemný a dva ústní, nikdo není proti, takže kdo je pro všechny tyto tři návrhy? Děkuji. Kdo je proti? A zdržel se? Jednomyslnost. To jste opravdu hrdinou dne. Dále, druhá zpráva, tam není pozměňovací návrh, takže předkládám ho k hlasování. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? A jeden hlas proti. Kdo se zdržel? Jeden hlas, jeden, jedno zdržení. To je trošku již méně dobré, ale je to 19,5 ze 20. To je také dobré. Děkuji. Děkuji zpravodaji a my jsme se rozhodli, že přeložíme na zítra eh, bodu, bod eh, politiky v oblasti nemovitostí, protože eh, pan Osoliban chce být přítomen této diskusi, takže to bude zítra ráno a máte trošku více času. Je to velmi důležitá věc a příslušný ředitel který je s vámi v kontaktu a velice si váží vaší práce. Chce být přítomen a chce mít možnost odpovědět na otázky. Navrhuji tedy, abychom ukončili naše jednání na pět minut. Prosím, koordinátoři zůstanou v sále a budeme mít ještě půl hodiny k dispozici tlumočení. Děkuji.